Um, Dobré ráno, vážení kolegové. Začneme. Děkuji těm, kteří jako obvykle přišli včas. Uh, Jsou to prostě prát stejní kolegové, kteří vždy eh, přijdou včas, takže děkuji za to a eh, zahájíme eh, poslední zasedání našeho výboru před letní přestávkou. Zahájíme společnou rozpravu o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. Je to eh, takzvaná směrnice o modré kartě a eh, o ekonomických souvislostech uprchlické krize. 7. června komise zveřejnila návrh revize tzv. směrnice o modré kartě. Tento návrh byl doplněn hodnocením dopadu a souhrnem tohoto hodnocení akčním plánem a také pracovním dokumentem útvaru komise, eh, ekonomický pohled na uprchlickou krizi. 20. dubna členové Libe diskutovali s komisí na základě sdělení komise směrem k reformě společného evropského azylového systému a posílení právních cest migrace do Evropy. 15. června na zasedání Libe profesor Ivan Martin z Centra pro migrační politiku Evropské univerzity prezentoval studii Nové cesty pro právní předpisy eh, o pracovní migraci do Evropské unie. Vlastně to objednal eh, politický odbor C na žádost výboru. Potom ve zprávě Mecola Kienge výbor Libe eh, poukázal na vazby mezi eh, aspekty legální migrace a jinými aspekty migrace a azylu. Především bylo poznamenáno, že holistický přístup k migraci zahrnuje i posílení legálních cest pro ekonomické migranty do Unie. V této souvislosti eh, tady máme dnes komisi, která bude prezentovat návrh přeskumu eh, modré karty a také bude prezentovat pracovní dokument útvaru komise. Budeme diskutovat o obou dokumentech společně. Nejprve dám slovo panu Livenu Braursovi, který bude eh, prezentovat návrh modré karty a potom panu Antoanovi Savarimu, který bude prezentovat pracovní dokument útvaru komise. Takže nejprve pan Braurs bude prezentovat návrh revize modré karty. Takže prosím, začněte nejprve tady s tou modrou kartou. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Nejprve tedy budu eh, prezentovat návrh týkající se revize modré karty a kolega potom eh, bude prezentovat ten pracovní dokument útvaru Komise o ekonomických souvislostech uprchlické krize. Eh, my jsme přišli na eh, kom, sem, abychom prezentovali obojí. Obojí bylo přijato 7. června, ale jsou to samostatné iniciativy. Návrh modré karty byl doplněn posouzením dopadu, jak již tady zasnělo. Tento dokument vlastně poskytuje eh, celkový přehled o politických volbách, které už byly učiněny a na kterých se ještě pracuje. Rozsah této prezentace mi neumožňuje Eh, zmínit podrobnosti o konzultacích a hodnocení, ale zjistili jsme, že nejen ta současná modrá karta eh, je nedostatečná a má nedostatky, ale také národní migrační schémata pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu nejsou jako celek uspokojivá. Když jsme se dívali na potřeby vysoce kvalifikované pracovní síly v některých odvětvích, tak se ukazuje, že eh, evropské předpisy neumožňují zatím řešit strategii pro zaměstnávání těchto lidí s vysokou kvalifikací, což podkopává konkurenceschopnost evropských podniků a omezuje hospodářský růst. Z těchto důvodů komise tedy předložila ambiciozní návrh, pro přepracování směrnice o modré kartě, tak aby se zlepšil nejen tento nástroj, ale aby se zlepšil celý evropský systém pro přijímání vysoce kvalifikované pracovní síly, tak aby EU mohla čelit výzvám, které před ní stojí. A teď tedy stručně přejdu k hlavním charakteristikám tohoto návrhu a poukážu na hlavní rozdíly oproti současné legislativě. Eh, budu hovořit o celkovém cíli, o podmínkách přijímání, o působnosti, právech, postupech a, a o mobilitě uvnitř EU. Nejprve tedy náš celkový úmysl byl takový, že jsme chtěli, aby se jednalo skutečně o celoevropské schéma, aby EU byla viditelnější pro talentované lidi v celém světě, kteří hledají příležitost v zahraničí z Číny, z Indie, z USA, když se dnes na nás dívají, tak vidí roztříštěný e, soubor e, zemí, které mají vlastně různá paralelní schémata imigrace. Komise tedy navrhuje harmonizovanější, zjednodušenější a efektivnější přístup, který by měl přitáhnout vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Chceme omezit byrokracii a složitost. S tímto návrhem kdy podmínky a postupy budou harmonizovanější a členské státy uh, Eh, budou mít méně prostoru pro eh, odchylky vlastně při provádění eh, této směrnice tak, aby EU byla atraktivnější pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, bude jednotné schéma v EU určené právě pro tuto skupinu. To znamená, že členské státy budou vlastně vydávat eh, těmto vysoce kvalifikovaným pracovníkům tu modrou kartu, nikoli žádné eh, národní eh, dokumenty. Myslíme si, že to je důležité pro posílení efektivity tohoto systému a také protože už pak nebude zapotřebí zachovávat národní systémy, protože ten návrh vlastně uh, Eh, vlastně umožňuje i větší flexibilitu členským státům. Tím se dostávám k podmínkám přijetím, které budou muset žadatelé splnit, aby mohli se kvalifikovat pro modrou kartu. Jsou tedy tři hlavní podmínky stávající směrnice. Je platná pracovní smlouva v délce alespoň jednoho roku, eh, doklad o odborné kvalifikaci, což znamená vlastně nějaké vysokoškolské vzdělávání nebo nižší úroveň, ale doplněná praxí. A dále potom, že plat musí být eh, minimálně na úrovni průměru v té dané zemi. Eh, snaha je tedy v tom novém návrhu snížit eh, tu požadovanou délku pracovní smlouvy na 6 měsíců ten, eh, ta mzdová hranice v současnosti je příliš vysoká a vylučuje to mnoho potenciálních žadatelů a neodráží to realitu na trhu práce v mnoha členských státech. Je to také příliš rigidní a neumožňuje to eh, dostatečnou diferenciaci v členských státech. A to je důvod neúspěchu modré karty, takže tam bude nastavena nižší mzdová hranice. To je klíčový prvek. Všem členské státy si mohou zvolit úroveň, která je nejvhodnější pro ně. To znamená, umožňuje jim rozpětí dětí eh, při stanovení té mzdové hranice 3,1 až 1,4 násobek eh, průměrného platu v dané zemi. Dále je tady eh, větší prostor pro absolventy a bude se pro ně uplatňovat ta nižší mzdová hladina. Chceme takto přitáhnout i mladé talenty a umožnit přístup těm, které ty firmy nejvíc potřebují. Chceme se tak přizpůsobit realitě na trhu práce, kdy někdy zaměstnavatel potřebuje osobu s konkrétními zkušenostmi, místo toho, aby potřeboval někoho, kdo má nějaké konkrétní vzdělání v určitém oboru. Nicméně ta modrá karta nadále bude zacílená na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Zároveň členské státy si zachovávají dostatečnou flexibilitu, aby toto schéma modré karty se přizpůsobilo jejich národním prioritám a potřebám trhu práce bude více harmonizace, členské státy budou moci uspůsobit to schéma například v oblasti té mzdové hranice, která bude stanovena na úrovni členského státu v tom rozpětí, které je dáno směrnicí. Dále členské státy si mohou eh, vytvořit E, seznam vlastně e, oblastí, kde je nedostatek pracovní síly a kde tedy může být tam e, požadovaná mzdová hladina nižší, tak aby to vyřešilo potřeby jejich trhu práce. Pak jsou také možnosti testy trhu práce, pouze ale v případě, že na, v tom daném trhu práce jsou velké problémy, třeba nezaměstnanost a potom členské státy si mohou stanovit množství takovýchto pracovníků, které budou přijímat. Tím se dostávám k rozsahu působnosti. Působnost této eh, směrnice je trochu rozšířená, to znamená zahrnuje i eh, příjemce mezinárodní ochrany, kteří již pobývají v členském státu, to znamená lidé, kterým se již dostalo takovéto ochrany. Oni už teď mají právo pracovat na základě azylových předpisů, ale teď budou mít ještě přístup k modré kartě. To znamená, pokud takovýto poživatel mezinárodní ochrany najde vysoce kvalifikovanou práci, může dostat modrou kartu v jakémkoliv dalším členském státu na základě této směrnice. Na, uh, dostal by tedy navíc ještě status držitele modré karty. Dále uh, Rodinní příslušníci eh, občanů EU z třetích zemí také mohou požádat o modrou kartu, pokud splní podmínky. Zatím se totiž jejich práva odvozují z volného pohybu rodinných příslušníků. Eh, to znamená, že oni vlastně závisí na, na tom daném občanovi EU, jehož jsou rodinným příslušníkem. A tím, že jim teď umožníme, aby žádali o modrou kartu, budou mít vlastně samostatné povolení k pobytu a budou moci cestovat eh, a pobývat v EU sami. Teď se dostávám tedy k právům, k jakým došlo změnám. Je tady tedy důležitým faktorem je přístup k povolení k dlouhodobému pobytu. V současnosti je tady flexibilní přístup na základě pěti let kumulovaného pobytu v členských státech, to tam zůstává, ale také tam mohu, může být případ, kdy eh, má modrou kartu v jiném členském státě. Modré, vržitele modrých karet také budou mít větší přístup na trh práce. Současná pravidla a postupy jsou docela složité. To znamená, že ten držitel vlastně potom je hodně vázán na zaměstnavatele. Navržené změny toto vyjasňují a mělo by být jednodušší získat přístup k jiným vysoce kvalifikovaným zaměstnáním, pokud jsou nadále plněny podmínky modré karty. Navíc držitelé modré karty budou moci působit jako osoby samostatně výdělečně činné, pokud si zachovají tedy tu hlavní práci a budou splňovat podmínky modré karty. Dnes eh, totiž podnik podnikatelský talent těchto lidí je tlačen do šedé zóny a takto umožníme využít potenciál migrantů a umožnit jejich postupný přechod k podnikání, pokud se to budou přát. Návrh také umožňuje rodinným příslušníkům, aby doprovázeli držitele modré karty okamžitě, to znamená, není to až po těch šesti měsících jako nyní. Přístup na trh práce je také vyjasněn. Rodinní příslušníci mohou mít samozřejmě odlišné kvalifikace než jejich manžel či manželka a budou moci mít jakoukoliv práci, nebude tam ten požadavek jenom vysoce kvalifikované práce pro ty rodinné příslušníky. A nyní se dostávám k postupům. Podniky, které najímají e, zaměstnance ze zahraničí, potřebují rychlost a jistotu. A proto tento návrh zavádí řadu změn. Obecné pravidlo už nebude, že jsou možné pouze žádosti eh, podávané mimo území EU. Teď budou žádosti přijímány, i když ta osoba už je legálně na území EU. Lhuta by se měla zkrátit z 90 na 60 dnů. Členské státy jsou vyzvá, vyzývány k flexibilitě při posuzování žádostí. Chceme stavět na pozitivních zkušenostech některých členských států, takže eh, modrá karta eh, umožňuje i schéma takzvaných eh, potvrzených zaměstnavatelů. A tak to by tedy ty pracovníci měli mít možnost získávat eh, tu modrou kartu rychleji. Tím se dostávám k mobilitě uvnitř EU. To je jedna z nejatraktivnějších vlastností modré karty pro pracovníky i zaměstnavatele. Ta možnost snadno cestovat a snadno se pohybovat po Evropské unii. V jednotném trhu je jasná potřeba proto, aby vysoce kvalifikovaní zaměstnanci mohli být posíláni i do jiných zemí pro kratší či delší období. Držitelé modré karty budou součástí evropské pracovní síly a budou, bude tedy možné eh, lépe reagovat na nedostatky či změny poptávky v jiných členských státech. Návrh eh, zavádí větší jasnost u krátkodobých eh, pracovních cest. V současnosti je to šedá zóna a ty, ty praxe jsou v jednotlivých členských státech odlišné. Návrh chce harmonizovat definice krátkodobé pracovní cesty, tak aby bylo snadnější pro držitele modré karty takto cestovat a aby bylo jasnější, co je možné a co ne. Za druhé, ten návrh eh, usnadní pohyb do jiného státu a podat tam žádost o jinou modrou kartu v tom daném státě po 12 měsících budou moci cestovat do jiného státu a žádat tam e, o novou práci. V současnosti je to 18 měsíců. E, kvalifikace u neregulovaných profesí už nebude nutná, protože už to vlastně ověřil ten první členský stát. Nicméně ty národní mzdové hranice e, budou nadále dodržovány, tak aby se chránil národní trh práce a také národní pracovníci toho daného členského státu před sociálním dumpingem. Toto nové schéma je inkluzivnější a flexibilnější, kombinuje se s širokým balíčkem výhod, jsou tam zjednodušené postupy, ale zároveň tam jsou eh, zavedeny potřebné pojistky. Tento návrh by eh, tedy vytvořil atraktivní eh, povolení k práci pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a také by to umožnilo EU, aby lépe konkurovala na mezinárodní scéně. Děkuji. Děkujeme. To tedy byla prezentace týkající se modré karty a nyní budeme mít eh, prezentaci pracovního dokumentu na téma uprchlická krize z ekonomického hlediska. Děkuji vám, pane předsedu, za pozvání k představení tohoto dokumentu. Jak už říkal můj kolega, tento dokument je spíše propojen s akčním plánem pro integraci a který byl představen tomuto výboru před eh, několika týdny. A nyní kolega prezentoval návrh modré kartě. Několik informací, které bych zde v této souvislosti rád podtrhl. Jak víte, přichází do obrovské množství eh, uchazečí o azyl, eh, což znamená určitou zátěž pro některé země. Eh, řešení naléhavé humanitární situace potřeba politické reakce znamená, že musíme využívat spolehlivá data k tomuto fenoménu, tak abychom mohli zde mít fakticky založenou politickou diskusi. Evropská komise provedla určité simulační výpočty o možných fiskálních a ekonomických dopadech Eh, v souvislosti s asilovou otázkou v EU. Eh, také v rámci ekonomického výhledu komise nedávno 7. června publikovala eh, pracovní dokument, což je součástí akčního plánu pro integraci ze 7. června. Co se tedy nachází v tomto pracovním dokumentu komise? Když se podíváme na makroekonomické dopady Eh, vycházíme z několika technických eh, předpokladů. Já bych chtěl potrhnout, že jsou v souladu s eh, výhledy mezinárodních finančních institucí, které provedly podobné výpočty a analýzy. Není to tedy oficiální výhled komise, například co se týče počtu uchazečů od azyl, Eh, pro, kteří přijdou do EU v roce 2016 až 17. Zde máme číslo komise 2,5 milionů uchazečů o azyl pro rok 2016-17. Takže když vezmeme to číslo 2,5 milionů v období 2015 až 17, tak ten dopad je eh, Srovnávám s takzvaným základním scénářem, což by znamenalo takovou tu běžnou migraci, která zde byla tedy před touto migrační krizí, takže čísla řekněme z roku 2014. A když srovnáme tyto situace, tak to navýšení na 2,5 milionu uchazečů o azyl zde vidíme pro období 2015 až 2017. Co se týče eh, zvýšení HDP, dopadu na HDP, tak to bude 0,2% ve srovnání s tím základním scénářím v souvislosti se zvýšenou eh, migrací. A to je dané hlavně vyššími veřejnými výdaji. Co se týče zaměstnanosti, téma, které jsme bydlivě analyzovali, celkový počet e, pracovních míst v ekonomice se zvýší asi jenom o 0,2 až 0,3 v roce 2017 ve srovnání s tím základním scénářem. Je zde takové rozmezí 0,2-0,3 záleží to samozřejmě na e, profilu dovedností uprchlíků, na jejich pracovních trhu a jejich integraci na tomto pracovním trhu. A samozřejmě také to závisí na faktu, že většinou jsou to lidé s nižší mírou dovedností. Dopady na členské státy byly velice rozdílné v souvislosti s touto situací. Takže v některých zemích, například Švédsku nebo Německu, byla ta migrace vysoká, v jiných zemích dopady byly menší ekonomické dopady na tyto státy tedy budou také rozdílné. Tak například ekonomické dopady pro Německo byly analyzovány 0,4 až 0,8 eh, dalšího HDP, zvýšení 0,5 až 0,8 v roce 2017, ale závisí to samozřejmě na těch eh, předpokladech týkajících se dovedností uprchlí. Krátkodobé dopady na růst už jsem zde podtrhly budou dány vyššími veřejnými výdaji, co je také určujícím faktorem v tomto předpokladu je kapacita, schopnost eh, rychlé integrace uprchlíků a řádné integrace uprchlíků na pracovním trhu. Závisí to samozřejmě na jejich eh, věkovém, eh, kvalifikačním, dovednostním profilu a účinné integrační politice v cílových zemích. Například nedávný e, příliv eh, uchazečů e, o azyl se týká hlavně mladých lidí, kteří jsou mladší než průměrný věk v daných zemích. Například 70 uchazečů o azyl v roce 2015 byly v produktivním věku 18 až, 64 a let, což je vyšší číslo než eh, populace EU. To by mohlo řešit eh, eh, ekonomické výzvy a zajistit fiskální udržitelnost. Z výpočtu vyplývá, že by zde mohl být tedy ve střednědobém výhledu pozitivní dopad já vám děkuji za pozornost a rádi zodpovíme dotazy vás a vašich kolegů na tato dvě témata. Děkuji. Nyní bych chtěl dát slovo Ivaně Bachtíkové za slovenské předsednictví, pokud si chce říct slovo. Děkuji vám, pane předsedo, že jste mi udělil slovo. Jménem slovenského předsednictví chci říci, že modrá karta je jednou z našich priorit, eh, které schválili koncem, kvala, koncem června slovenská vláda. Jde o to, abychom rychle postupovali a eh, dohodli se na radě do konce prosince. Naplánovali jsme dvoudenní setkání pracovní skupiny pro téma migrace a dalších témat na téma přijímání Eh, dnes a zítra bude pokračovat první čtení eh, návrhu od článku 5. Když jsou zde některá složitější ustanovení, kde bude těžší najít konsenzus, jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří zde pokročit dále. Těším se na spolupráci s Evropským parlamentem a velice vám děkuji za to, že jsem zde mohla vystoupit. Děkuji vám. Nyní tedy Přejdeme k rozpravě s poslankyněmi a poslanci. A vidím, že někteří stínoví zpravodajové jsou v sále. Zpravodaj pro revizi modré karty, takže eh, bychom představili některé názory poslanců na některé aspektu. Nejprve tedy chci říci, že zítra se sejdou stínoví zpravodajové a těšíme se na úzkou spolupráci se stínovými zpravodaji, kteří se zabývají revizí modré karty. Dovolte mi několik eh, stručných komentářů, než dám slovo kolegům, aby mohli komentovat jak eh, nařízení o modré kartě, tak i další aspekty diskuse. Nejprve bych chtěl říct si toto. Parlament a výbor Libe velice obezřetně řeší problematiku migrace. Od doby Lisabonské smlouvy máme zde kompetenci v oblasti migrace, a ale opravdu eh, velice obezřetným a přiměřeným způsobem to řešíme. Máme zde například směrnici na ochranu sezónních pracovníků a uvědomujeme si velice závažnou těžkou situaci v Evropské unii v této oblasti. Potom jsme, myslím, vytvořili velice kvalitní legislativu eh, týkající se studentů a vědců a nyní dochází k přepracování legislativy, která nefunguje dostatečně dobře a sice je to modrá karta. Nařízení o modré kartě bylo vytvořeno za účelem zajištění toho, aby do Evropské unie přicházeli eh, migranti s eh, velkými dovednostmi a pro ně zde eh, byl přínosem ten řádný přístup na trh Evropské unie s požadavky na velkou míru dovedností. Všem nacházíme se zde v kontextu globální situace, kdy migrace a pracovní migrace je globálním aspektem a stávající modrá karta nefunguje dobře, takže obezřetně řešíme téma migrace. Zjistili jsme, že zde tento jeden aspekt očividně nefunguje tak, jak by měl. Takže co je důležité u modré karty, u její revize, že bude inkluzivnější a flexibilnější a budou do ní zabudovány určité pojistky. Moje prvotní myšlenky týkající se přepracování Eh, vychází ze zprávy paní Kienge, kde se také řešila otázka, jak se stavíme k migraci a kde jde o to zajistit, že modrá karta bude jednou z možností legálního způsobu příchodu do EU. A opět jsme to řešili velice obezřetným způsobem. Dovolte mi jeden příklad při přepracování Hovoříme o rigorozní aplikaci eh, rovného zacházení a stejné mzdy pro stejnou práci bez podpokopávání mm, těch úrovní v jednotlivých zemí. To jsou opravdu nesmírně důležité principy. Také co se týče zlepšování podmínek přijímání, zde vítá možnost eh, Eh, mobility uvnitř EU, které jsou v návrhu komise. To eh, bude znamenat lepší přístup pro eh, migranty s velkými dovednostmi v rámci EU. Potom také téma umožnění pobytu, které se zlepšuje. Zjednodušení podávání přihlášek je také velký krok ku předu zkrácení harmonogramu a zlepšení uznávání zahraničních kvalifikací opět přispěje k efektivnějšímu fungování systému modré karty EU a práva držitelů těchto karet. I zde dojde k zlepšení, činíme ambicioznější krok e, do, předu řešíme zde vlastně demografické problémy EU. Já tedy vítám celou řadu kroků, Eh, vedoucích k inkluzivnější a flexibilnější modré kartě, eh, která bude, tak, eh, ten přístup bude zahrnovat také řadu pojistek, ale budeme se tématem zabývat detailněji, až je budou analyzovat noví zpravodajové. A všichni víme, že téma migrace je citlivé, je to, jde o otevírání legálních cest do Evropské unie, takže my stínoví zpravodové vítáme e, návrh komise a určitě na setkání stínových zpravodajů zde budou detailnější diskuse. Kolegyně a kolegové se zde už, již hlásí o slovo, takže jako první e, by měla slovo Natalie Grisbeck, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jen v rychlosti. Jak už to říkal Claude, i naše frakce má radost, že byla prezentována tato reforma, eh, která podle těch prvních informací, které jsme dnes dopoledne dostali, vypadá jako reforma ambiciozní. A jsme rádi, že tento text byl navržen, protože už eh, několik let to naše frakce požaduje, poukazuje na to, že je třeba naléhavě učinit pokrok, i když samozřejmě se jedná o politické aspekty, které z podstaty věci jsou citlivé eh, v době klidu a je to mimořádně citlivá věc v době bouře, což je právě ta doba, kterou nyní zažíváme. A je o to důležitější eh, vytvořit efektivní politiku v oblasti eh, inkluze, legální migrace, eh, tím spíše, že ta, ta, tento spektrum situací je poměrně široké. Chtěla bych poukázat na několik bodů, které už byly zmíněny, ale na kterých ještě budeme s Klodem a dalšími stínovými zpravodaji pracovat. První věc, taková obecnější, bylo by důležité, aby při tomto přeskumu textu jsme dospěli k reformě, která bude skutečně ambiciozní a odvážná. Už několik let si uvědomujeme, že bohužel že někdy po dlouhých letech vyjednávání, které vyustily v hlasování, se po dvou, třech letech vracíme k těm textům, znova to přepracováváme a byla bych ráda, aby v tomto případě ta reforma nebyla polovičatá, ale aby to byl skutečně propracovaný nástroj eh, modré karty. Druhý bod. Já při té práci budu klást důraz na to, abychom eh, neměli 27 nebo 28 postupů. Eh, asi chápete, proč říkám tato dvě čísla, 27 nebo 28. Eh, chceme tedy, abychom dospěli ke skutečné harmonizaci v evropském prostoru, aby tento systém fungoval a abychom zabránili skutečnosti, že každý členský stát si bude prostě přehřívat svou polivčičku, jak se bohužel v našich institucích často stává. Třetí prvek, Klod to před chvílí připomněl, je velice důležité, aby e, ta, to, to zvýšení flexibility, tak jak to navrhuje Evropská komise, a jak nám to tady dnes ráno prezentovala, aby, e, to, aby tak vznikly postupy, které budou jednoduché a flexibilní, tak, aby prostě to bylo všechno jasné. Jednak pro ty lidi, kteří se chtějí zúčastnit těchto postupů a aby to bylo jasné i pro evropské občany, aby věděli, jak to vlastně bude fungovat a jak ten náš evropský e, prostor e, se snaží nebýt vlastně takovým šedovlastním kontinentem a že se chce spíše otevírat. Konečně e, ještě taková technická věc, myslím, už jsem skoro u konce, že je třeba, aby vznikl nějaký evropský portál, kde by byly schromážděny všechny eh, dostupné informace, eh, aby bylo jasné, jaké jsou eh, jak, potřeby pracovních míst, jaká je nabídka, tak aby to dobře fungovalo. A vítám návrh komise zřídit internetovou stránku, která by za tímto účelem takto fungovala. A na závěr Myslím, že to je velice zajímavý text, který se nám podaří dobře vysvětlit jednak evropským občanům, jednak těm, kteří by mohli využít tohoto nástroje. Tím spíše, že čísla Eurostatu o uplatňování toho předchozího textu jsou velice špatná, jenom málo zemí tento nástroj využívalo a to je dokladem potřeby přeskumu toho textu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Samozřejmě, ano. Bylo třeba zmínit, že byly, byla ta data velice málo využívána. To také potom ukázalo, že ten systém selhává. Děkuji, nyní má slovo Bodil Valero. Děkuji. Já chci nejprve říci, že je zde celá řada pozitivních aspektů tohoto návrhu. Je zde celá řada zlepšení ale pro mě vždy bylo těžké pochopit, že zde máme jenom jednu směrnici, která se zabývá vysoce kvalifikovanými pracovníky a nezabývá se obecně pracovníky. Pro nás ve Švédsku to může být eh, docela komplikované, když se v tomto případě usiluje o harmonizaci. My máme zákon týkající se pracovní migrace zahrnuje všechny, jak vysoce kvalifikované, tak i málo kvalifikované pracovníky. A ten postup je relativně jednoduchý, jenomže tato směrnice bude znamenat byrokratizaci tohoto postupu. To tedy znamená, že ti, kdo mají nízkou kvalifikaci, to potom budou mít snažší v eh, Švédsku eh, si podat žádost než ti, kdo mají vysokou kvalifikaci, budou-li zde ta společná pravidla pro vysoce kvalifikované pracovníky. Takže to jsou problémy, které já zde vidím v této souvislosti pro Švédsko. Obecně potřebujeme legální cesty, jak pro málo kvalifikované, tak pro vysoce kvalifikované pracovníky a na to bychom se do budoucna měli zaměřit, aby bylo pokryto více skupin. Ano, sice to není plná odpověď na vaši otázku, ale na začátku eh, diskuse, tak eh, ta modrá karta původně přišla v souvislosti s eh, směrnicí o ochraně sezónních eh, pracovníků. I když eh, to také není e, e, směrnice o osobách e, s nízkým kvalifikačním profilem, ale bylo to vlastně zde jako balíček. Ano, já o tom vím, ale jsou i jiní pracovníci, kteří mají nižší kvalifikaci a nejsou sezónními pracovníky. Ano, děkuji. A nyní má slovo Barbara Spinelli. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také eh, za to, že jste nám vysvětlil, jakým způsobem se upravuje návrh směrnice o modré kartě. Vyslechli jsme si tady několik změn, všechny tyto změny byly velmi zajímavé a jak zde eh, řekl Claude, jsou to obšírné změny, hovořím o tom aby byl zjednodušen přístup eh, pro ty, kteří eh, žádají o povolení k pobytu a kteří chtějí zůstat déle. Potom ten, kdo už má právo na ochranu mezinárodní, tak aby měl také právo na modrou kartu. A také se eh, zrychluje slučování rodin. Ale co se týče této směrnice, tak eh, já bych si eh, přála, aby komise řekla, že modrá karta by měla být k dispozici také migrantům, kteří nejsou vysoce kvalifikovaní a také v případě žadatelů o azyl. Bylo by pozitivní také zahrnout tyto kategorie do oblasti působnosti směrnice. Co se týče osob, které nemají právo na mezinárodní ochranu v Evropské unii, ale které mají nabídku práce v Evropské unii, tak já si myslím, že by mohli dostat povolení k pobytu pro e, příslušníky třetích zemí. Myslím, že se to tak e, dělá ve Švédsku. Před e, několika týdny zde v Evropském parlamentu jsme slyšeli o velmi zajímavé studii, která nám byla představena. Bylo to ze strany generálního ředitelství pro interní politiky parlamentu. A zde nám bylo řečeno, že existuje velký nedostatek pracovní síly v Evropě. Především v odvětvích, která potřebují Eh, ne velmi kvalifikované zaměstnance. Eh, byla to obrovská čísla. Existuje demografická krize, v té zprávě to bylo vysvětleno. Eh, jedná se o pracovní místa, která už nemůžou vykonávat starší spoluobčané a je nedostatek mladých lidí, kteří by tato pracovní místa pokryla. Já se ptám Evropské komise, jak je možné, že v komisi řekli, že vyloučíme žadatele o azyl z oblasti eh, působnosti směrnice těchto nízkokvalifikovaných prací? Ano, to je samozřejmě významná otázka, otázka působnosti, kterou budeme řešit zítra na stínových pravodech. A nyní má slovo Lor. Adia grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem z výboru pro zaměstnanost. A když jsem si četla tento text v té aktuální verzi, tak musím říci, že jsem opravdu šokována. Především proto, že je tady absolutní nedostatek koordinace Eh, evropských eh, politik mezi zaměstnaností a pracovními podmínky, což by umožnilo uplatnit tuto směrnici. Myslím si, že to nebude možné, protože v současnosti v Evropě nehovoříme pouze o sociálním dumpingu mezi Evropy, ale také o nekalé konkurenci. Také hovoříme o pracovních podmínkách a o podmínkách eh, zaměstnanců, které jsou velmi odlišné a roztříštěné. Chceme, aby na pracovní trh v Evropě eh, přišly osoby, které mají právo na modrou kartu. Ale co se stane poté? Co udělají tito lidé? Do jaké země budou chtít jít? Pravděpodobně do těch zemí, které navrhnou nejlepší podmínky, hospodářské, platové, ale také eh, půjdou eh, do zemí, kde budou lepší sociální podmínky, kde bude nejlepší pracovní, pracovně právní předpisy. Jsou země, kde mají horší podmínky. A protože náš e, světadíl je roztříštěný, tak tímto se ještě e, prohloupí rozdíly a zvýší se dumping. Existují doložky proti dumpingu, ale já je nechápu. Já si myslím, že dumping se prohloubí. Další závažný problém v Itálii je uznávání profesních kvalifikací. V Itálii je velmi obtížné, um, aby vám uznali praxi, kterou jste získali v jiném členském státě. A také je velmi obtížné uznávat, eh, nebo aby dostali Eh, uznávání Italové i v jiných členských státech Evropské unie. Je to tedy obousměrné. A potom je tady závažný problém další, který řešíme ve výboru pro zaměstnanost a eh, to je revize eh, směrnice vysílaných pracovníků. Toto je potřeba mít na zřeteli. O to vás žádám protože tato problematika, která se zdá být cizí, tak je velmi úzce spjatá s modrou kartou, protože musíme dát pozor, abychom ten problém ještě nezhoršili. Když se hovoří o tom, že bychom měli eh, posoudit eh, podmínky v členských eh, státech při vydávání modré karty, modré karty, dnes se hovoří v Evropě o odlivu mozku. Lidé emigrují z Evropy. Jsou uh, lidé, kteří opouštějí jeden stát Evropské unie, aby šli do druhého. Hovoří se o 500 tisících řeků, mladých řeků, 500 tisíc mladých řeků, kteří opustili svoji zem. Já vím, že je potřeba, abychom měli rovné podmínky, inkluzivní trh, eh, zákonný přístup na trh, ale musíme pracovat komplexně a zodpovědně, protože jinak zhoršíme situaci, která je už v některých eh, zemích opravdu strašná. Děkuji, není má slovo paní Birgit Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla soustředit na tři oblasti a chtěla bych se zeptat e, komise a e, také předsednictví rady. Jestli jsem to dobře pochopila, tak e, cílem modré karty by mělo být ne, neharmonizovat všechny pracovně právní podmínky, ale e, zlepšit Eh, a zjednodušit eh, přístup na trh pro příslušníky třetích zemí, tak aby to bylo stejné pro všechny, což by znamenalo, že eh, současné národní podmínky by byly nahrazeny evropským rámcem. Je to cíl komise a dotaz pro předsednictví rady, zdali tento cíl podporuje a podpoří tedy předsednictví rady. Já jsem kromě toho ještě pochopila, že limit pro příjmy že by toto mělo být, eh, že by to mělo být zvýšeno v případě pardon, sníženo v případě přístupu na pracovní trh. A já bych se chtěla zeptat, jak by se to mělo zajištět, zajistit konkrétními podmínkami, aby tento nástroj neposloužil k dumpingu, aby nebyl zneušit, aby tady bylo zajištěno, že osoby nezávisle na tom, jestli budou v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku, jestli tam budou pracovat, tak eh, aby se eh, připojili k těm tam eh, platným pracovním podmínkám. A to je důležité, protože ta minimální doma, která má být dosažena, musí ta smlouva musí mít trvání minimálně 6 měsíců. To ale znamená, že třeba nějaká firma e, zaměstná osoby za menší mzdu, než berou e, vlastní občané. E, tito lidé budou tedy 6 eh, měsíců e, v jednom členském státě a potom v jiném státě z dalších 6 měsíců. Takže jak zajistíme, že nedojde k nějakému sociálnímu ši mzdovému dumpingu. A potom bych eh, se ještě chtěla vrátit k tomu, co řekli někteří kolegové, a to, že ta modrá karta by byla pouze pro vysoce kvalifikované, protože eh, v členských eh, státech existuje různá interpretace ohledně toho, co to znamená vysoká kvalifikace. Znamená to výlučně akademické vzdělání nebo se jedná i o jiné vzdělání. A otázka je důležitá v Evropě, Eh, protože se jedná třeba o stejné mou profesi, protože třeba v nějaké zemi pro nějakou profesi musíte mít vysokoškolské vzdělání, přičemž v jiném členském státě eh, je třeba, eh, třeba duální vzdělání, jako v Německu, nebo jiný druh formálního vzdělání. Takže tady bychom měli vyjasnit, o jaké profese se jedná, zdali se jedná o vysokoškolské profese, třeba jako architekti nebo lékaři, anebo jestli se eh, jedná o, o jiné profese. To by bylo potřeba vyjasnit. Děkujeme. Ano, definice, co to znamená vysoce kvalifikovaný, je opravdu velice důležité. Děkuji a nyní má slovo Cecília Wikström. Děkuji vám, pane předsedu. Když hovoříme dnes o migraci, tak většinou výhradně hovoříme o azylové migraci, ale musíme si uvědomit, že migrace znamená na jedné straně legální migrace a migraci uchazečů o azyl na straně druhé. A co my potřebujeme udělat v Evropě je zvýšit naši atraktivitu a konkurenceschopnost. To je tedy opravdu reforma modré karty, kterou nutně potřebujeme. Když si to uvědomíte, když se řekne zelená karta, tak každý ví, oč jde. Ví, že to je něco atraktivního v USA ale skoro nikdo nebude vědět, že nějaký takový ekvivalent máme i my. A aspoň tak to byl původní úmysl, protože to mělo být takový ekvivalent té zelené eh, karty nebo toho pojmu zelená karta. Takže neměli bychom být příliš legalističtí, flexibilní a měli bychom vytvořit opravdu atraktivní nástroj, který bude atraktivní nejenom pro vysoce kvalifikované pracovník, ale pro pracovníky. Když si vzpomenu na cestu do USA, jela jsem eh, taxíkem na eh, letištěm, tak eh, taxikář mi řekl, že vyhrál v loterii svoji zelenou kartu a je to tedy něco tak atraktivního, že se lidé opravdu snaží tu zelenou kartu získat. A my bychom měli na tu modrou kartu také pohlížet jako na něco přitažlivého, atraktivního, co přitáhne nejenom vysoce kvalifikované pracovníky, ale my zde máme určitý nedostatek pracovních sil a je třeba přitáhnout eh, pracovníky, protože jinak eh, budeme takový zmenšující se, vymírající kontinent nakonec. Takže my zde máme velice užitečné nástroje a já chci podtrhnout, jak je eh, důležitá například směrnice o studentech a eh, vědeckých pracovnících, to znamenalo velkou změnu a teď je zde na čase udělat další změnu a to je oblast modré karty. A já jsem přesvědčena o tom, mám naději, že zde tedy budeme úspěšní, nebudeme ztrácet čas a opravdu bude celá věc přitažlivá pro lidi a nebude to příliš komplikované pro lidi, aby o modré kartě vůbec věděli a aby si o ní e, požádali. Takže já přeji všem to nejlepší, kdo pracují na této problematice. Přeji jim úspěch. Děkuji, Cecílie. Mnoho těch e, e, principů, které zde máme v oblasti Eh, studentů a vědeckých pracovníků budeme sledovat i v této souvislosti, protože se tam také řešily různé otázky, které řešíme i zde, například otázku sociálního dumpingu, otázky toho, kdo má eh, přístup na trh a podobně. Musíme to opravdu bedlivě zanalizovat, protože eh, to, co vy jste řešili na těch vašich trialozích a dalších setkáních, Eh, se nakonec tehdy v této legislativě vyřešily úspěšně. Takže děkujeme. Kolegyně a kolegové, pokud někdo další nechce si vzít slovo, tak eh, prosím komisi, aby stručně zareagovala na otázky, které byly komisi položeny. A omlouvám se, kolegyně, eh, kolegové, já jsem vás přehlédl. si opak pan Lini. Děkuji. Děkuji komisi za to, že představila tuto směrnici, a protože tam je obsažena část toho, co je ve zprávě z vlastní iniciativy, co jsme představili společně s e, poslancem Mecolou. Bylo řečeno mnohé, já souhlasím s mnohým, co řekla Birgit, především když se zeptala, co to znamená vysoce kvalifikovaná práce a že by se to mohlo lišit v jednotlivých zemích, tato interpretace. Kdybychom měli eh, seznam těchto vysoce kvalifikovaných profesí, tak to bych chtěla vědět. A za druhé, je tady jeden odstavec, kterému nerozumím. Můžete mi ho prosím vysvětlit? Mezi uh, kritérii pro přijetí či uh, zamítnutí, tak se hovoří o tom, že členské státy uh, budou moci přijmout či eh, eh, zamítnout žádosti od příslušníků třetích zemí, kteří jsou hrozbou pro veřejný pořádek. A potom tam se hovoří zdravotnictví, o zdravotnictví. A můžete nám to prosím vysvětlit? Um. Děkuji. Paní Mussolini. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych si eh, přála, abyste mi lépe Eh, vysvětlili, jakým způsobem se na to zaměří slovenské předsednictví, protože my tady uh, hodláme uh, přijmout věc, která je věci delikátní, která nahradí jiné věci a bylo by dobré, abychom Evropanům vysvětlili v současné kritické situaci. Řeknu to jasně, v některých zemích evropské ženy v Itálii, nemusíme chodit daleko, ženy, když jsou eh, těhotné a když porodí, tak je potom propustí. Mm, zaměstnavatel je propustí, i když eh, to je nezákonné, anebo jim eh, zaplatí polovinu mzdy, anebo jim navrhnou povinně, ne aby pracovali na částečný úvazek, aby potom jim, je, jim nemuseli dát takové velké odstupné je potřeba vysvětlit, že ti, eh, kteří budou mít eh, modrou kartu, byla by to minimální mzda, která by byla ale vyšší než ta, kterou berou ženy, mnoho žen, tak eh, tyto držitelé modré karty by měli více záruk než ženy. Je potřeba vysvětlit něco, co se nedá vysvětlit. Nejde to vysvětlit. Italské ženy by také měly mít modrou kartu, protože by měly více práv. Měly by více práv, než co mají dnes například uprchlíci. Right. Um, I'm going to... Tak požádám nyní komisi, aby zareagovala na některé konkrétní dotazy, které kolegové položili. Děkuji za otázky a připomínky. My je vítáme a samozřejmě se těšíme na spolupráci s vámi i do budoucna na tomto návrhu. Abych tedy zareagoval na některé dotazy. Byla tady zmínka o Evropském portálu pro nabídku pracovních míst, tak tak daleko ještě nejsme, ale zároveň s návrhem jsme spustili novou internetovou stránku o modré kartě na imigračním portálu EU, abychom usnadnili i žádosti podle stávající legislativy o modrých kartách. Samozřejmě se to s dalším vývojem uspůsobí. Pokud jde o konkrétní situaci ve Švédsku, my jsme si vědomi, že Švédsko má velice eh, specifický systém eh, pracovní migrace. Eh, také tam byla otázka s převáděním stávající směrnice. Švédsko to převedlo do národního práva jako poslední a my rádi budeme spolupracovat s kolegy ve Švédsku, abychom zajistili co nejlepší fungování Nicméně to schéma se nemůže uspůsobit jedinému členskému státu, musí se uspůsobit všem státům. A je třeba, aby ty konkrétní charakteristiky vysoce kvalifikované pracovní síly byly řešeny. My to srovnáváme s mezinárodním přístupem, srovnáváme e, přístupy členských států i nečlenských států, abychom zjistili, co funguje nejefektivněji při přitahování té vysoce kvalifikované pracovní síly a většinou se používá nějaké cílené schéma, protože e, tito e, lidé mají často nějaké konkrétní znalosti či schopnosti a pomocí nějakých tabulek není možné vlastně zacílit se na konkrétní skupiny. Ale chtěl bych zdůraznit, že v tom stávajícím návrhu je modrá karta mnohem inkluzivnější, to znamená více lidí by mělo mít možnost si o ně požádat. To částečně i reaguje na tu obavu, proč jiné eh, kvalifikace nejsou zahrnuty, proč jsou vyloučeni eh, žadatelé o azyl. V tom vysvětlujícím prohlášení je to uvedeno. Vlastně je to eh, výsledek posouzení dopadu, což je podrobná studie, kde jsme hodnotili všechny možnosti Eh, té, toho pojetí modré karty a právě zkoumali jsme i tuto možnost, ale dospěli jsme k závěru, že, to, že potřebujeme nějaké cílené schéma a eh, existuje už teď několik eh, schémat, které se používají na jiné kategorie, jako jsou to třeba právě ti zmiňovaní sezónní pracovníci, nebo pak je to jednorázové povolení a podobně pro uchazeče o azyl se to nakonec nepovažovalo za vhodné. Zvažovali jsme pro a proti toho, kdyby byli zahrnuti, ale dospěli jsme k závěru, že to není účelem tohoto návrhu. A také jsme dospěli, že e, u těch příjemců e, mezinárodní ochrany to má přidanou hodnotu, kdežto u žadatelů o azyl to není tak jisté, takže jsme se rozhodli je tam nezahrnout. Pokud jde o otázku mobility uvnitř EU a rizik sociálního dumpingu a podobně, Zabudovali jsme tam pojistky, některé jsou už v současné modré kartě a máme to i v tom návrhu, je tam tam zdová hranice která vždycky musí být dodržena, když se ten člověk přesune do jiného členského státu. Je tam vlastně nutnost nějaké minimální mzdy, kterou ten člověk musí dostat. Pak také je třeba dodržovat národní pracovní právo, kolektivní smlouvy e, pro toho držitele modré karty, což je zárukou toho, že nebudou vlastně e, jakoby podplácet nebo nebudou s mzdou níže než e, tuzemští pracovníci. Uznávání kvalifikací, to je skutečně složitá otázka. My se snažíme to nějak zjednodušit, ale to uznání je nakonec vždy v pravomoci dotčeného členského státu. Nicméně domníváme se, že by ten systém měl být flexibilnější a například u neregulovaných profesí si myslíme, že je vždy třeba provést podrobné hodnocení a u regulovaných profesí tam je to odlišné eh, mezi členskými státy a členské státy se s tím budou muset nějak poradit. Také ale navrhujeme nejen eh, vlastně zahrnutí formálních kvalifikací, protože na moderním trhu práce často ta osoba třeba nemá nějaký konkrétní diplom z nějaké instituce, ale může mít třeba i nějaké schopnosti, kterých nabyl e, díky pracovním zkušenostem. A chceme tedy postavit naroveň i e, tu odbornou praxi, která by byla uznávaná, nebo musí být uznaná členským státem, musí být posouzena a může být tedy postavena naroveň těm formálním kvalifikacím. Takže zavádíme tuto flexibilitu e, Dále Eh, to ustanovení o veřejném zdraví. Eh, to je standardní ustanovení, které máme ve všech nástrojích o legální migraci. Je to ustanovení jako veřejný pořádek, veřejná bezpečnost. Eh, to vlastně je ve výkladu soudního dvora a je to vždy zahrnuto v těchto nástrojích. Pak tu byla zmínka těch, o těch šestiměsíčních smlouvách. My jsme uh, snížili eh, tu minimální délku smlouvy z 12 na 6 měsíců, protože to je prostě realita na trhu práce. Mnoho eh, lidí často přijíždí na kratší dobu než 12 měsíců a kdybychom tam nechali tu lhůtu 12 měsíců, tak by ti lidé nemohli žádat o modrou kartu. A abychom tedy zachytili i tyto lidi, abychom jim umožnili využít modrou kartu, tak jsme to potřebovali snížit, eh, tu lhůtu. Také je to potom jednodušší pro firmy, protože e, vlastně přijímání pracovníků na mezinárodní úrovni je vždycky rizikové. E, zda skutečně ten člověk bude tím správným. Je to pro vás vždy rizikovější, než když přijímáte někoho lokálně. Je to také větší zátěž a kratší smlouva pak e, umožňuje firmám, aby vlastně těm lidem dali zkušební dobu a pak třeba tu smlouvu prodloužili, ale nemohou je posílat mezi jednotlivými členskými státy po každé na 6 měsíců. Ta první modrá karta, eh, tu první modrou kartu musíte mít 12 měsíců, než se přesunete do jiného členského státu, takže není možné je poslat po 6 měsících eh, jinam, kde by potom vydělávali méně. Myslíme si, že to je potřebná část toho textu a dostatečná pojistka. A doufám, že tím jsem zodpověděl většinu otázek. Pak tady byla zmínka o té mzdové hranici. To je vlastně vstupní podmínka. Ty mzdy jsou vždy otázkou soukromé dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Samozřejmě to i podléhá pracovnímu právu daného členského státu, kolektivním smlouvám, které jsou také zde uplatnitelné. Ta současná hranice je velice vysoká v některých zemích mnoho žadatelů vůbec o tu modrou kartu žádat nemůže, protože tam mzdová hranice je nastavena příliš vysoko. Takže jsme ji snížili, ale členské státy stále mají možnost nastavit takovou úroveň, jakou si přejí. To znamená, mohou si rozhodnout na základě fungování konkrétní struktury jejich trhu práce, jak by ta ehm, mzdová hranice měla vypadat ale je to tedy zcela nezbytné, aby ten návrh byl inkluzivnější. Myslíme si, že to nebude tlačit mzdy dolů, protože protože stále je to nastaveno tak, aby to bylo přizpůsobeno vždy té mzdové hladině v daném členském státu. Děkuji. Pokud jde o slovenské předsednictví, tak bohužel už musíme jít eh, dál, protože máme eh, hlasování v 10 15 eh, a ještě předtím jeden bod. Slovenské předsednictví přijde v 11 hodin, takže když budete mít zájem, pak kolegové ještě se mohou tedy obrátit s tím dotazem přímo na zástupce předsednictví v 11 hodin. Takže než proběhne hlasování v 10.15, tak tady máme ještě jeden krátký bod a to je prezentace předsednictví Rady a Europolu o e, prováděcím rozhodnutí e, ohledně uzavření dohody o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti Čínské lidové republiky a Europolem. Tento bod je návrh dohody o strategické spolupráci mezi Ministerstvem veřejné bezpečnosti ČLR a Europolem. Připomínám kolegům, že to je strategická dohoda, to znamená neumožňuje výměnu osobních údajů. Také bych chtěl kolegům připomenout, že parlament je pouze konzultován v této záležitosti a že rada požádala parlament, aby své stanovisko vyjádřil do čtyř měsíců. Takže teď tady máme předsednictví rady a zástupce Europolu, kteří nás informují o důvodech a potřebách tohoto um, návrhu dohody o spolupráci s Čínou. Za slovenské předsednictví má slovo pan René Baran. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený eh, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, děkuji za příležitost představit dohodu o spolupráci mezi Europolem a Čínou. Eh, v této závažné době je důležité vybudovat profesionální vztahy mezi EU a třetími zeměmi a Čína je jedním ze strategických partnerů v tomto kontextu. Není to první taková dohoda, vy znáte ty postupy. Postup je stejný, jako se použil už několikrát v minulosti v obdobných případech. Rada schvaluje prováděcí rozhodnutí, které umožňuje Europolu podepsat dohodu o spolupráci poté co záležitost konzultuje s Evropským parlamentem a e, správní radou Europolu a dostane od obou stanovisko. Pokud jde o dohodu s Čínou, chtěl bych zdůraznit skutečnost, že to je strategická dohoda, která neumožňuje výměnu jakýchkoliv osobních údajů. Tato dohoda pouze umožňuje výměnu strategických a operativních informací. To znamená, že tady eh, to nemá žádné dopady na ochranu údajů. Podpis této dohody je součástí širšího kontextu. Počítačová kriminalita, nelegální migrace, obchod s lidmi, eh, obchod se zbraněmi, drogami, ekonomická trestná činnost, praní špinavých peněz, terorismus, to jsou prioritní oblasti z operativního hlediska, vzhledem k velkému dopadu čínské organizovaného zločinu na EU a k mezinárodnímu profilu těch čínských um, kriminálních skupin, má, může být Čína zajímavým partnerem pro Europol. Ta spolupráce pokryje oblasti, které jsou v zájmu Europolu, jako drogy, obchod s lidmi, nezákonná migrace, eh, padělání eura, porušování práv duševního vlastnictví, eh, korupce ve sportu, počítačová kriminalita, praní špinavých peněz eh, a podvody. Pokusím se podrobněji zmínit některé oblasti, abych vysvětlil předseda. Prosím o stručnost. Proč to tedy bude mít přidanou hodnotu při boji e, se zločinem? Myslím si, že nejdůležitější oblastí jsou drogy, obchod s lidmi a boj s nelegální migrací, protože Čína je zdrojem, cílem i e, transitní zemí. E, Čína se snaží zvýšit své úsilí potom padělání eura je tam eh, mnoho eh, výrobců eh, vlastně eurobankovek, často ty hologramy pocházejí z Číny. Práva duševního vlastnictví, korupce ve sportu, tam máme zájem na spolupráci s Čínou, alespoň na strategické úrovni, v oblasti například sázek. Korupce často souvisí mezi spolu, se spoluprací zločinců z Evropy a z Číny. Počítačová kriminalita. Podle analýz Europolu je Čína zdrojem většiny počítačové kriminality v Asii. V, v Číně je mnoho vlastně lidí, kteří se zabývá touto trestnou činností a je tedy v našem zájmu, aby byla vytvořena efektivní policejní spolupráce s čínskými orgány také v oblasti praní špinavých peněz. I to je třeba vnímat jako prioritu. Pokud jde o tuto skutečnost, předsednictví souhlasí s hodnocením Europolu, že možnost vytvoření vzájemné spolupráce s čínskými eh, orgány činnými v trestném řízení prostřednictvím té strategické dohody má přidanou hodnotu pro eh, vykonávání úkolu Europolu a pro naplnění jeho cíle pomáhat členským státům v prevenci eh, mezinárodního zločinu a boji s ním. A poslední věc, eh, všechny členské státy podpoří tuto dohodu. Děkuji vám za pozornost a podporu. Omlouvám se, že jsme na vás takto tlačil, říká předseda a a nyní pan Bart Debuk, který je seniorní specialista. Eh, máte prostě <laughs> jenom dvě minuty, ale prosím, kdyby se vám to tady podařilo stihnout. Děkuji vám, pane předsedo. Budu velice stručný, protože slovenský kolega již vysvětlil aspekty Europol bude velice rád, eh, kdybyste nám umožnili podepsat tu dohodu, protože, jak už říkal kolega, jsou tady operativní otázky, i když je to jenom strategická dohoda, to znamená, nedochází k výměně osobních údajů a eh, jsou tady ještě některé operativní, eh, jsou operativní záležitosti, které bychom prosili odsouhlasit díky této dohodě. Děkuji, pane předsedo. Tak pokud nikdo se nehlásí o slovo, jeden. Pan Váčen. Děkuji. Já bych jenom chtěla říct jednu věc. Europol má být spravodajskou službou EU, která schromažďuje informace pro policejní účely. Strategické vztahy s čínskou vládou, tedy s čínskou komunistickou ztrátou, to se mi zdá, jako kdyby FBI je navazovalo strategickou spolupráci s Al Caponem. Nemůžete rozlišovat čínský organizovaný zločin a čínskou komunistickou stranu, protože to je to tež. A dokonce eh, tady hovoříte o strategické spolupráci s kriminálními politickými gangstery. Hovoříte o zemi, která systematicky vraždí stovky tisíc, miliony lidí, aby mohla eh, vlastně eh, krmit eh, průmysl obchodu s orgány. Od roku 2000 milion až milion a půl lidí bylo také zatčeno z vymyšlených důvodů a potom je čínská vláda zavraždila, aby vlastně mohla využívat jejich těla prodeji orgánů. Takže myšlenka strategických vztahů s těmito lidmi, to je skutečně jako strategické vztahy s nacisty uprostřed druhé světové války. E, je to velká chyba a já budu hlasovat proti. Tak předseda, děkuji pane Betne. E, pane Dbako, chcete na to stručně zareagovat a potom bych to uzavřel ten bod. Ano, děkuji, pane předsedo, velice stručně v, v tom právním rámci Europolu je dostatek pojistek, abychom zabránili aspektům, o kterým hovořil předřečník. A musím zdůraznit, jak už to říkal slovenský kolega, toto neumožňuje výměnu osobních údajů, žádné údaje o žádné osobě nebudou přímo ani nepřímo zasílány. Je to hodnotné pro věci, jako jsou informace o modu operandy, technické analýzy a podobně, takže to má svou cenu. Předseda, ano, to je klíčová věc, doufala jsem, že to zdůrazníte. Takže toto jsme diskutovali eh, včera na koordinátorech ohledně toho, jakou linii tedy přejmeme a bude to v rámci zjednodušeného řízení. Takže děkuji kolegům a teď tedy přejdeme k hlasování, takže udělám chvilinku přestávku, než se připravíme na hlasování. Jenom prosím ověřte, zda máte všichni hlasovací kartu a pokud ji někdo nemá, tak to prosím dejte najevo a já udělám krátkou přestávku. Thank you. Okay, colleagues, if everyone is ready. Kolegyně, kolegové, tak jste všichni připraveni, přistoupíme k hlasování. Všichni jsou připraveni? Výborně. Kolegyně, kolegové, máme zde téma Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Spravodajem je Jussi Haláho a Eh, hlasujeme o textu z interinstitucionálních eh, vyjednáváním. Eh, otevírám jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Procedurální věc máte? Já čekám na kartu, až sem doputuje, ale hlasuji proti. Dobře, takže stále je zde otevřené, zahájené hlasování a stačí také, když zvednete ruku, pokud tady můžete hlasovat zvednutím ruky a to budeme potom brát jako váš hlas. Končím hlasování. Takže 42 pro, 5 eh, proti a 2 se zdrželi, takže gratulujeme panu zpravodaji. Nyní tedy bod 14 stanovení dočasných opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. E, přijetí návrhu zprávy o zahájení interinstitucionálních vyjednávání a složení vyjednávacího týmu. 21. března komise představila návrh rozměně na e, rozhodnutí Rady 2015-1601, aby 54 tisíc eh, míst určených pro relokaci azylantů z Itálie a Řecka bylo k dispozici pro resettlement Syřanů do Turecka. První lůta pro eh, pozměňovací návrhy návrhu komise byl 9. Eh, červen. 6. července vypršel další termín pro pozměňovací návrhy. Tím se mohli poslanci tedy vyjádřit k návrhu Eh, rady eh, vstupující, eh, měnící rozhodnutí z 1. května 2016. Obdrželi jsme 73 pozměňovacích návrhů. Chce nyní promluvit zpravodaj? Nechce. Dobře, takže můžeme hlasovat. Já bych zde chtěl také uvést, že dva pozměňovací návrhy byly staženy, 69 a 49 byly staženy. A s touto informací nyní můžeme začít hlasovat. Takže pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Bylo zamítnuto. Nyní blok právní základ, pozměňovací návrhy, zahajuji hlasování. Hlasujeme An blok o pozměňovacích návrzích týkající se právního základu a máme zahájené hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. procedurální eh, téma, pane eh, Aho. Mně zase nefunguje hlasovací zařízení, já bych hlasoval pro. Eh, zvážil se, že se hlasuje pro, ale já jsem vlastně byl proti. Dobře, dáme to do zápisu. Kolegyně, kolegové, pozměňovací návrh 64, první část, zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování. Zamítnu to. A druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Nyní An blok pozněvací návrhy, které si přeji eh, vypustit článek 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 60. Pozměňovací návrh 68. Zahajuji hlasování. Kolegyně, kolegové, omlouvám se, hlasujeme o pozněvacím návrhu 24. 68. o té se nehlasuje, hlasujeme o 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. 73 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 39, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 40, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis A. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis B. Zahajuji hlasování. Eh, pardon, pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. U té jedenáctky přebývá jeden poslanec EPP, takže prosím. Někdo z EPP se stáhněte. Děkuji, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis B? Ne. Pozměňovací návrh 12. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis B. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 51 zahájí hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis C, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis C, část druhá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 58 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 59 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 18 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní tedy závěrečné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato, 39 pro, 9 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme no, zpravodajce. Colleagues, the, uh, colleagues just to mention... Kolegyně a kolegové, slovenští ministři sem přijdou v 11 hodin, takže nyní máme 30-minutovou přestávku do 11 hodin, kdy k nám přijdou ministři ze Slovenska. Děkujeme, Tomáši. So colleagues, if you didn't hear that, the Slovak ministers will... Ještě jednou opakuji, v 11 hodin přijdou slovenští eh, ministři, takže není 30 minut přestávka. Děkuji. Uh, Dobré dopoledne, kolegové. Máme před sebou bod 17, což je představení priorit slovenského předsednictví Rady Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Čeká nás vystoupení Lucie Žitňanské a Roberta Kaliňáka. Oba je zde vítáme. místo předsedkyně vlády a ministrině spravedlnosti paní Žitňanská a ministr vnitra a místo předseda vlády pan Kaliňák. Vítáme vás v Bruselu a v tomto výboru. Pokud jde o praktickou organizaci tohoto bodu, já dám nejprve slovo ministrům. Oba budete mít možnost udělat prezentace v trvání zhruba deseti minut a potom proběhne diskuse. Nejprve eh, vystoupí koordinátoři a potom kolegové s otázkami. Tak nevím, kdo z vás bude hovořit první. Takže nejprve ministr vnitra, pan Kaliňák, máte slovo. Velmi pěkně děkujeme. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo, milé poslankyně, milí poslanci Evropského parlamentu. Náš e, předseda vlády nedávno řekl na plénu Evropského parlamentu, že Evropská unie je e, výborný a jedinečný projekt. Já bych se rád připojil k tomu, co řekl, protože evropský projekt eh, skutečně vyvedl náš světadíl z nejhlubšího bodu, ve kterém se ocitl eh, v dějinách do stavu, který máme dnes před eh, stolety. Nesmyslně umírali miliony občanů evropských států nedaleko od Bruselu. A mezi státy, které tenkrát dělily frontové linie, dnes ani neexistují hraniční kontroly. Eh, tento výborný příklad výsledku evropského projektu mě naplňuje hlubokým pocitem zodpovědnosti za jeho současnost i budoucnost. Dnes mají naši občané možnosti budovat svoje životy, uplatnit svůj talent a tvořivost a vychovávat svoje děti v podmínkách, které zbuzují obdiv po celém světě. A nemám na mysli pouze materiální prosperitu, ale hlavně mír a též pevné záruky svobod, bezpečnosti a spravedlnosti. Bez nich není možný důstojný lidský život, tak jako chápeme dnes v Evropě. Moje země, Slovensko, se stalo součástí evropského projektu až relativně nedávno, to všichni dobře víte. A proto si všichni dobře velmi pamatujeme pocity, které jsme prožívali, když se Slovensko stalo členským státem a když jsme eh, odstraňovali hraniční kontroly nedaleko našeho hlavního města. Eh, pro mě to znamená, že žádný z těchto výsledků evropského projektu, které dnes máme, není samozřejmý a že nevznikl bez mimořádného úsilí. Stejně tak budeme potřebovat úsilí na udržení a rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, ve kterém dnes žijí naši občané. Fakt, že Slovensko bude sehrávat během příštích šesti měsíců zvláštní úlohu, v tomto úsilí mě naplňuje hlubokým pocitem eh, pokory a odpovědnosti. E, s těmito úlohami se však slovenské předsednictví rady necítí osamocené. Evropský parlament je pro nás mimořádným partnerem, se kterým nás spojují nejen společné úlohy a úzce související pravomoci, ale též osobní kontakty. Věřím, že mezi námi bude také i hluboké porozumění ohledně zájmu a cílů, které budeme v tomto období společně sledovat. A chci vás ujistit, že slovenské předsednictví rady je o to otevřené a vnímavé, pokud jde o, o e, spolupráci Evropského parlamentu a bez tohoto si úspěch nedovedeme představit. Mezi naše hlavní priority samozřejmě budou patřit otázky migrace, boj proti terorismu, a také ještě zároveň spolupráce e, v oblasti reakce na přírodní katastrofy. E, v oblasti migrace se v posledních měsících udalo mnohé a chtěl bych e, poděkovat Evropskému parlamentu za to, že byla přijata nová legislativa ohledně pobřežní stráže, protože to byla iniciativa, pomocí které jsme ukázali našim občanům, že v Evropské unii umíme rychle reagovat, že spolupráce předsednictví Evropského parlamentu a komise vede k tomu, že můžeme adekvátně reagovat na eh, výzvy, eh, které nám svět a situace v Evropě předkládá. A dobrým příkladem je také Evropská pohraniční a pobřežní stráž a naší úlohou předsednictví Slovenska v Radě Evropské unie bude, abychom co nejrychleji uskutečnili tato ustanovení a byli bychom rádi, kdybychom mohli mít eh, první eh, výsledky eh, a diskusie o... na podzim tohoto roku. Tato spolupráce je důležitá v rámci dobrého managementu a Eh, Evropská komise během jednání v Bratislavě to označila písmeny E, čtyři písmena E, na kterých je založen eh, úspěšný management migrace. Je to returns, to jsou tedy eh, návraty. Zde v této oblasti se musíme zlepšit. V případě těch, kteří nemají nárok na ochranu podle pravidel Evropské unie, tak tito lidé se musí vrátit do své země. Readmission, máme mnoho smluv, které byly v minulosti uzavřené. Některé z nich e, fungují a naší úlohou bude, abychom mohli zlepšit spolupráci především se sousedními státy, tak aby byly e, tyto smlouvy uvedeny do života, aby byly e, aktivní resettlement. Resettlements, to je pro nás nejlepší způsob pomoci pro ty, kteří to eh, použijí, potřebují, protože při eh, přesidlování, co znamená, že tam pomáhají členské státy, ale i Evropská unie, že pomáhají jako celek těm nejzranitelnějším, kteří jsou v ten daný moment nejohroženější. Eh, proto v rámci přesidlovacích schémat platí i nejspravedlivější režim pomoci těm, kteří potřebují ochranu podle našich pravidel. A relocations, to je Eh, řešení, eh, které v závěru budou redistribuovat eh, zátěž pro jednotlivé členské státy. A to i v souvislosti s novou reformou ohledně azylu, tak na to budeme klást nejvyšší důraz. Eh, samozřejmě nové návrhy ohledně reformy azylu, to bude asi nejvýznamnější část naší práce a už během eh, naší eh, neformální rady v Bratislavě minulý týden jsme se dohodli, že je důležité, abychom začali v tom, co nás nejvíce spojuje a kde máme nejrychlejší dohodu, abychom eh, podle vzoru Evropské pohraniční stráže mohli implementovat jednotlivá opatření, ať už se jedná o Eurodac, ať už rozšíření pravomoci EOSO. A na to chceme mít eh, dostatek času, abychom měli podrobnou diskuzi, ať už eh, jde o dublinské nařízení, či ohledně těch částí, které se týkají redistribučního klíče pro jednotlivé země, tak abychom mohli přednést nové návrhy, které by mohly vést ke kompromisu a k dohodě v jednotlivých členských státech, protože toto dnes neexistuje. Já si myslím, že jsme schopni předložit tento kompromis, dát ho na stůl, že se budeme moci dohodnout a že budeme moci tahat za jeden pro vás, tak aby tento způsob solidarity, dnes se hovoří o flexibilní solidaritě, přizpůsobit se jednotlivým podmínkám, které panují v jednotlivých státech, tak aby se mohli plnohodnotně uplatnit snahu toho, aby každý mohl být eh, solidární a vzájemnou eh, součinností pomoci tuto situaci vyřešit. Velmi důležitá bude pro nás eh, implementace stanoviska mezi Evropskou unii a Tureckem, rozvoj této spolupráce, což přineslo úspěch v podobě zásadního snížení migračních toků z balkánské cesty. A na to úzce navazuje diskuze o vízové liberalizaci. To je velmi důležitá otázka pro nás, ať už z politického hlediska, anebo jako vysloveně nástroj, který také souvisí s migrační politikou. Je důležité, abychom mnohým zemím, které se snaží přiblížit našim hodnotám, a které udělali obrovské úsilí, abychom jim při vzájemné spolupráci mezi Evropským parlamentem a radou dali jasný signál, že jejich úsilí, které vykonali v poslední době, že nepřijde na zmar. Otázka bezpečných zemí původu. To je věc stejně tak mimořádně důležitá a chceme přispět i v těch případech, kdy existují určité pochybnosti, tak abychom v některých případech mohli rozlišovat eh, takzvané safe transit eh, country, tedy ty země, které jsou jednoznačně bezpečné, pokud je o návraty či readmise, protože eh, pro tuto část migrantů nepředstavují žádné riziko. To je diskuze Eh, do které vás chceme zapojit, protože tento seznam bezpečných zemí je pro nás mimořádně důležitý při úspěšné práci eh, v rámci řízení migrace. Nové návrhy v oblasti eh, migračních kompaktů spolupráce s třetími zeměmi a snaha řídit migrační toky směrem do Evropy, to je dalším pilířem toho, abychom nečelili migrační krizi, tak jako to bylo v minulém roce, abychom eh, všechny tyto otázky mohli eh, zvládnout, abych pomoc přišla těm, kteří to potřebují, protože často při těch masivních migračních tocích zůstávají mimo pomoc eh, ti, kteří pomoc potřebují nejvíce a naopak se ta pomoc dostane těm, kteří až zas tak tolik nepotřebují. A samozřejmě návrh v oblasti inteligentních hranic exit entry systém a zlepšení ochrany hranic i v návaznosti na přijatá pravidla, pokud je o eh, pohraniční pobřežní stráž. To je pro nás eh, rozhodující při ochraně vnějších hranic. A dobrý návrh, který očekávám během příštích týdnů, který souvisí se systémem autorizace cesty do, Evrop, do Evropy ETIAS. To je systém, který by nám vyplnil tu informační propast, kterou máme v případě především zemí, se kterými máme bezvízový styk. Tak abychom při snaze o zajištění bezpečnosti mohli mít dostatek informací, které by nám mohly posloužit ke snížení jakýkoliv, jakýchkoliv rizik. Zároveň bychom chtěli znovu otevřít otázku rozšíření šengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko z našeho eh, pohledu momentálně šengenský prostor eh, není úplně kompaktní, protože Řecko je určitým ostrovem a například na důležitých hranicích, jako je Turecko, tak tam nám eh, přímo chybí naše šengenská vnější hranice. A tuto diskuzi bychom chtěli rozvést o podrobnosti. Jedná se především o technickou diskuzi, i když tam jsou také politické aspekty. O této otázce budeme velmi rádi hovořit. Eh, obě země udělali mnoho pro to, aby byly odpovědné při ochraně vnějších hranic a rádi bychom eh, tuto otázku znovu prodiskutovali. Co se týče boje proti terorismu, musím říci, o výměně informací zhovoříme už velmi dlouho, když jsem měl možnost poprvé zasednout eh, na Radě pro vnitro a spravedlnost, tak to bylo velmi blízko datu útokům eh, v Londýně v roce 2005, kdy se poprvé začalo hovořit o výměně informací eh, PNR. A je pravda, že po eh, dlouhé době jsme přijali první rozhodnutí a mě těší, že i v této otázce převzal velkou odpovědnost Evropský parlament a že budeme moci pokračovat v těchto diskuzích dále. Eh, z našeho pohledu není příliš dobře akceptovatelné, aby tři, čtyři, pět dnů po útoku jsme eh, nemohli zreprodukovat pohyb osob, pohyb zbraní, ale toto se dělá až po útoku. Je důležité, abychom tyto informace měli před útokem, abychom mohli zabránit těmto útokům. To je cíl a snaha, kterou uh, máme před sebou. I když se to netýká přímo výboru LIBE, ale máme eh, před sebou otázku legislativy zpřísnění obchodu se zbraněmi, pokud je o eh, držení a nosení zbraní, tak eh, to je otázka, kterou chceme ještě stihnout do konce roku, tak abychom zvýšili také bezpečnost. A posledním bodem, eh, pokud je o naše priority, tak to je otázka společné koordinace při živelných eh, katastrofách. Vzhledem ke změnám klimatu se s tím eh, setkáváme stále častěji. Evropská unie investovala obrovské sumy peněz, tak abychom si mohli eh, vyměnit naše zařízení, zlepšit výcvik, koordinaci a zlepšit práci mezinárodních týmů. Ta situace není uspokojivá, proto bychom s DG ECO chtěli spolupracovat mnohem intenzivněji, tak tak aby jednotlivé země mohly poskytovat eh, postiženým zemím pomoc eh, mnohem intenzivněji. Nechci vás dále zdržovat a budu se těšit na vaše otázky a na společnou diskuzi. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám, pane ministře. A nyní vystoupí ministrině spravedlnosti, paní Lucie Žitňanská. Deset minut, prosím. Děkuji velmi pěkně. Eh, děkuji vám za slovo. Já bych chtěla eh, navázat na vystoupení ministra vnitra. Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, já se ve svém příspěvku omezím na oba oblast spravedlnosti. Eh, v posledním období jsme v Evropě opakovaně vystavováni hrozbám teroristických útoků a napříč Unii je, e, jsme svědky nárůstu radikalizace. Základní hodnoty Evropské unie, jako je respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a respektování lidských práv, jsou e, neustále porušované. Stejně tak jako oblast trestního práva, která patří e, do mé kompetence, se stává důležitým stavebním prvkem prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropské unii. Eh, součástí eh, komplexního přístupu v boje proti terorismu je též eh, návrh nové směrnice o boji proti terorismu. Slovenské předsednictví zde naváže na vynikající práci nizozemského předsednictví a bude se snažit o, o rychlý pokrok v rámci jednání, tak abychom dosáhli společné dohody ohledně předmětného návrhu během našeho předsednictví. E, v této souvislosti též e, vítáme Eh, přijetí zprávy z minulého týdne ze strany Evropského parlamentu, eh, pokud jde o tuto směrnici a jsme připraveni na nadcházející eh, jednání interinstitucionální, které myslím, to bude už brzo 14. července. Slovensko předsednictví si uvědomuje, že E, směrnice je potřeba velmi citlivě zvažovat, protože musíme zachovat rovnováhu mezi základními právy a mezi svobodami na jedné straně a na druhé straně musíme účinně postihovat e, teroristické trestní činy, které ohrožují hodnoty, e, životy a zdraví nás všech. My si myslíme, že e, důležitým přínosem tohoto nástroje nového je bude potřeba poskyt, postihovat cestování do zahraničí za účelem terorismu, financování terorismu, e, výcvik e, terorismu. Tyto věci často souvisí s aktuální hrozbou zahraničních teroristických bojovníků. Zároveň za významnou část a přidanou hodnotu návrhu považujeme i ustanovení, eh, která jsou zaměřena na eh, podporu obětí eh, trestných činů. Já věřím, že společné úsilí všech eh, zainteresovaných institucí povede k přijetí efektivního nástroje, který posilní naši schopnost eh, reagovat na aktuální výzvy boje proti terorismu a zároveň vyšle signál, že jsme odhodlani, odhodlani chránit základní evropské hodnoty, jako je svoboda a bezpečnost. Pro zvýšení bezpečnosti v Evropě bude slovenské předsednictví pokračovat i v práci nizozemského předsednictví, pokud jde o rozšíření systému výměny informací eh, trestních rejstříků eh, ohledně údajů o občanech z třetích států, tedy ECRIS, na Černové radě pro spravedlnost a vnitřní věci se podpořil centralizovaný model tohoto systému, přičemž momentálně čekáme na krok Evropské komise, do jaké míry tato eh, změna vyžaduje rozhodnutí o dalším postupu. Slovenské předsednictví je připravené dosáhnout souladu ve stanoviscích všech stran, tak abychom dosáhli eh, přijatelného výsledku protože tento návrh, tento systém považujeme za důležitou součást protiteroristického balíčku. jedním z nejdůležitějších eh, legislativních balíčků v oblasti eh, trestního práva je v současnosti eh, balíček, který se týká ochrany finančních zájmů Evropské unie. V tomto kontextu se chceme eh, zaměřit obzvláště během příštích měsíců především na návrh nařízení o, o zřízení eh, úřadu Evropského veřejného žalobce EPP PO. Slovenské předsednictví po obrovské práci, kterou odvedlo nizozemské předsednictví, tak se soustředí na dosáhnutí eh, schody pokud jde o několik nedořešených článků této složky s tím, že naším, naším cílem je dosáhnout stavu, abychom mohli začít jednat o návrhu jako o celku. Chceme dosáhnout stavu, kdy se začín, začneme zaobírat tímto návrhem jako celkem jsme připraveni eh, moderovat tuto diskuzi konstruktivním způsobem, samozřejmě, ale vždy s ohledem na eh, názory, které jsou ve zprávě Evropského parlamentu. Proto jsme ochotni eh, v této věci s vámi úzce spolupracovat. Zároveň jsme si vědomi, že tento návrh velmi úzce souvisí s návrhem směrnice o ochraně finančních zájmů Evropské unie PIF který eh, tento návrh se eh, momentálně nachází v třístranných jednání. Eh, co se týče otázky zahrnutí podvodu z DPH do oblasti působnosti této směrnice, tak to chápeme tak, že tato věc je stále ještě otevřená, respektive sporná, ale věříme, že po dobu slovenského předsednictví se nám podaří tuto otázku úspěšně uzavřít. S tímto balíčkem také eh, souvisí nařízení o Eurojustu. Rada během lotyšského předsednictví přijala všeobecné směřování o ustanoveních, která nejsou přímo spojená s EPPO a rada je eh, připravena začít jednat s parlamentem zároveň i o tomto nařízení. Slovenské předsednictví bude pokračovat i práci, která se týká boje proti počítačové kriminalitě. Diskuze se zaměří na postupné eh, naplnění závěrů Rady o zlepšení trestního práva v e kybernetickém prostoru, což bylo přijato během nizozemského předsednictví. Zároveň se také zaměříme na zlepšení přeshraniční eh, spolupráce v oblasti justice, kde se chceme zaměřit i na další rozvoj elektronické justice, která má velký potenciál, protože může eh, přinést eh, viditelnou přidanou hodnotu občanům Evropské unie, co se týče o zjednodušení přístup eh, k spravedlnosti u soudu a 47. Eh, eh, plenární zasedání Evropské justiční sítě v trestních věcech, které se bude konat eh, v Bratislavě, tak právě proto se toto jednání zaměří na lepší justiční spolupráci a získávání důkazů. Setkání se zúčastní i členové Evropské sítě pro práva obětí trestných činů a Eh, Evropské justiční sítě pro počítačovou kriminalitu. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem přesvědčena, že dobrá spolupráce mezi Radou a Evropským parlamentem bude nadále pokračovat i během slovenského předsednictví. Myslím, že jsem už zde vyjmenovala nejdůležitější otázky, kterým se budeme věnovat a jestli jsem na něco zapomněla, tak ráda odpovím v rámci dotazu. Děkuji. Thank you to... Děkuji oběma ministrům. Chtěl bych připomenout, že jsme absolvovali hodně jednání s ministry, jejich úředníky, proběhla velká příprava před slovenským předsednictvím. Víme, že máme hodně témat rozpracovaných. Eh, chtěli jsme se také vyjasnit priority v oblasti spravedlnosti, v oblasti vnitra i v souvislosti eh, s trialogy. Vlastně konal se, eh, nebo konal se trialog červen, 14. července a Děkujeme tedy za tuto aktuální prezentaci a nyní se zaměříme na politické priority poslanců. Eh, které zazní v otázkách a komentářích. Eh, říkal jsem ministrům, že to je poslední přestávka před letní, eh, poslední <laughs> schůzka před letní přestávku, takže možná proto tady není tolik poslanců. Nicméně i tak máme 24 poslanců na řečnickém seznamu, takže poprosil bych kolegy, aby se každý omezil na dvě minuty protože toto je nejvíce, eh, nebo nejpracovitější výbor v parlamentu celkem eh, oprávněně, jak můžeme vidět. Začneme s koordinátory, ale prosím, držte se i vy těch dvou minut, protože eh, všichni si chceme poslechnout i odpovědi od obou ministrů. Nejprve paní Holmajer. Zunächst einmal darf ich mich ganz herzlich. Děkuji. Dovolte mi nejprve srdečně poděkovat oběma ministrům, že přišli mezi nás a představili nám dnes svůj program. Agenda pro příštího půl roku eh, bude velice intenzivní, velmi naplněná pro předsednictví i pro náš výbor, protože tam celá řada zpráv i rozhodnutí, které třeba schválit a učinit. Proto bychom byli velmi rádi, kdybychom nalezli konstruktivní způsob spo- vzájemné spolupráce. Já bych měla jednu specifickou otázku. Je to téma, kterého si velmi všímám, protože se táhne vlastně všemi vyjednávání. Otázka vnitřní bezpečnosti a témata všeho, co souvisí s migrací a různými mechanismy dohledu. Tak v této souvislosti zjišťuji, že Rada a členské státy jsou dost neradi, když parlament chce se dozvědět co nejvíce. Ale já myslím, že to je nesprávná taktika. Když jsou různé Eh, eh, nástroje monitoringu můžeme hovořit o způsobu monitoringu, ale ne, diskutovat, nehovořit s parlamentem, to je nesprávná taktika, protože když se parlament nedozví, v čem jsou problémy, obavy, starosti, nedostatky, možná i určitá neochota spolupracovat, když to parlament vědět nebude, no tak na to nemůže také adekvátně reagovat. A já téměř u každé směrnice zjišťuji, že jakmile je tam slovo monitoring, tak E, to vyvolá u rady takový skoro Pavlovův reflex a stáhne se. A to vede potom k tomu, že vlastně některé zprávy můžeme číst jenom v režimu utajení, nesmíme se z toho činit poznámky, nesmíme se dotazovat, nesmíme to projednávat na výboru, zde musíme najít nějakou jinou formu spolupráce. Myslím, že parlament a náš výbor musí se dozvídat více o vnitřní bezpečnosti a justici, proč jednotlivé členské státy dělají to, co dělají, protože pak to, pak to také posiluje eh, pochopení, vzájemné pochopení pro jednotlivá opatření členských států. Takže měla bych takovouto prozbu a těším se na spolupráci. Děkuji vám, paní Holmajer, za SD. Paní Sipal. Vielen Dank. Ich Děkuji vám. Já bych se zaměřila na pouhé dvě oblasti. První je Evropský veřejný žalobce. Dvě otázky. My bychom byli rádi, kdyby se nejprve schválila směrnice PIV a to se zahrnutím otázky podvodů v DPH překračujícím hranice, jak to vidíte vy. A druhá věc, Evropský veřejný žalobce samozřejmě má být nezávislý na vlivu členských států, operovat bez závislosti na jejich vlivu a neměl by dostávat e, například případy ze své vlastní země. To by bylo také zájmu e, rychlé účinné práce. Vidíte zde možnost, že zde nalezneme dohodu ještě letos? Potom téma migrace. V úvodním slovu jste zmínili čtyři R. Returns, readmissions, resettlement a relocations. Ono to zní velmi pěkně, vyváženě a samozřejmě všechny tyto čtyři R patří ke komplexní asilové politice, ale když se na to podíváme podrobněji, tak minimálně na radě ta vyváženost není. Vidím, že všechny členské státy pracují na return, návratech, readmisích, na bezpečných třetích zemích, na bezpečných zemích původu. Také všichni pilně pracují na migračním kompaktu, který pokud můžeme vrát, eh, vážně to co se objevuje na veřejnosti, že tedy i ve třetích zemích se mají posílit policejní kontroly a ochrana hranic, takže tam se má také bránit migraci a útěkům. A zde je rada, zdá se, velmi angažována, ale mnohem méně angažovanosti vidím v té oblasti resettlement a relocation. Tam je jenom několik málo členských zemí, které se tam aktivně zapojují. Proto se chci zeptat, jaké budou vaše první kroky k tomu, abyste zajistili, že se všechny členské státy budou e, podílet na e, programech přesidlování a relokace. Jak se postaráte o to, že všechny státy skutečně přijmou uprchlíky, poskytnou jim přístřeší, postarají se o jejich integraci a jaká máte konkrétně opatření postarat se o to, aby členské státy nejenom požadovali něco po Evropské unii, ale také například finančně přispívali do nejrůznějších fondů, například fondu pro Turecko a pro Afriku. A tyto prostředky skutečně využívali proto, aby byly nastoleny lepší životní perspektivy v jednotlivých zemích původu. Děkuji. Děkuji. Ty otázky týkající se relokace a přesidlování nebyly konkrétně zmíněny na schůzkách s radou, takže byl bych rád, kdybyste to trochu rozvedli ve svých odpovědích. Za EKR místo pana Kirchhoffa pan Skripek. Děkuji vám, vážená paní ministrině, vážený pane ministře. Jako e, europoslanec, e, který byl zvolen slovenským občany, vás rád vítám zde ve výboru Libe. Slovenské předsednictví je pro náš národ velkou přitostí a doufám, že to dobře zvládneme. Děkuji panu ministrovi za příspěvek a protože první dotazy chci položit vám. Migrační krize ve Slovensku e, bohužel se dostala do situace hysterie ale eh, Sýrie, Jordánsko, Libanon eh, jsou pod eh, obrovským náporem uprchlíků. Plánujete nějakou pomoc pro tábory, kde žijí miliony uprchlíků, protože pokud se jim zlepší životní podmínky, tak nemusíme očekávat další exodus, protože pokud se podmínky těchto lidí nezlepší, tak budeme svědky, že tisíce lidí se budou tlačit do Evropy. Eh, pan eh, Fico se eh, netají svými názory na Evropskou unii. Jsou to medializované výroky ohledně muslimů. Na Slovensku hovoří se o takových nepříjemných pohledech. Zároveň jste hovořil o tom, že země, které žádají o vízovou liberalizaci, tak uskutečnili obrovské reformní úsilí. Můžete prosím upřesnit, že v případě Turecka budeme je žádat o to, aby zachovali všechna bezpečnostní kritéria, protože víme, že Turecko ještě některé podmínky nesplnilo podařilo. A e, paní ministrině Žitňanské bych se chtěla zeptat. E, e, úřad Evropského veřejného žalobce, to může znamenat velký posun pro země, kde je korupce, hlavně v oblasti zneužití eurofondu. Můžeme se dohodnout na tom, že odstrašujícím příkladem je také Slovensko, protože jsme svědkem bezprecedentních podvodů a krádeží v politice. A vy, jak se k tomuto stavíte a co můžete udělat konkrétně v této oblasti během slovenského přeznictví? Pokud je o setkání s ministrem ministry východního partnerství, tak bych se chtěl zeptat na pokrok v oblasti právního státu na Ukrajině. Jak vypadají reformy a jejich tempo a zdali má Ukrajina naději na členství v Evropské unii, protože eh, hodně lídrů to slibovali jako hotovou věc. Um, Za ALDE paní Wikström. Děkuji mnohokrát. Děkuji oběma ministrům za neformální radu justice a vnitra minulý týden a děkuji zvláště za to, že jste pozvali Evropský parlament na tuto akci. Děkujeme za pohostinnost a vřelost a za opakovaně vyjádřenou vůli být tedy čestným zprostředkovatelem během předsednictví eh, pro i v případě, že se bude jednat o záležitosti, které jsou pro vaši zemi složité, jako je migrace. Doufám, že eh, eh, budete pro parlament konstruktivním a snad i milým partnerem při řešení této složité a důležité otázky, protože společný evropský azylový systém musí být reformován. Tato reforma je potřebná z mnoha důvodů. Je to potřeba mm, z hlediska lidí, kteří e, potřebují mezinárodní ochranu, potřebujeme reformu i kvůli důvěryhodnosti Evropské unie jako takové, která je nyní pod tlakem ze strany občanů. Poukazuje se na naši neschopnost dospět k nějakým udržitelným řešením. Občané dávají najevo nespokojenost, to, že nemůžeme pokračovat v tomto stylu, kdy hrstka z 28 států na sebe bere odpovědnost, zatímco zbytek zemí si nad tím myje ruce. To je prostě nepřípustné a občané už to nechtějí tolerovat. Abychom tedy eh, podpořili přijímání evropské odpovědnosti, musíme skutečně přijít s nějakými výsledky. Je třeba spravedlivého a odpovědného sdílení mezi všemi členskými státy. Já jsem bedlivě naslouchala během jednání rady eh, tomu, co se řeklo a i co se neřeklo. Pro Evropský parlament je důležité, snažit se pochopit i veřejné mínění v těch zemích, které, eh, kterým zatím nerozumíme. A bylo by tedy dobré, kdybyste se ještě eh, vrátili třeba k zemím Vyšegrádu, k jejich názoru a k tomu, jak oni se dívají na to, o čem jste tady právě hovořili. Pokud jde o meziinstitucionální spolupráci, myslím, že evropským občanům dlužíme to, abychom jednou provždy vylezli ze zákopů a našli nějaké řešení migračních otázek, vytvořili asilový systém, který bude skutečně fungovat, který bude důvěryhodný, který bude odolný a udržitelný i v případě scénářů, které zatím nemůžeme předvídat ještě jednou to opakuji. Máme tady kolegy ze Spojeného království. Víme, že Brexit bude znamenat i velké problémy v oblasti migrační politiky. Dnes je klíčová doba pro Evropu a proto jednou provždy musíme společně jednat a najít výsledky. Musí skončit doba, kdy jsme neustále se pouštěli do meziinstitucionálních bojů. Teď je třeba dosáhnout výsledku a já se na vás spoléhám, že těch výsledků za svého předsednictví dosáhnete. Děkuji. Děkuji. Za GUE paní Ernst. Auch von Děkuji. I za naši frakci si přeji eh, dobrou spolupráci s oběma ministry a obecně s předsednictvím rady. To je samozřejmé. Srdečně vás zde také vítáme. Já mám tři otázky, které mi leží na srdci, protože vy jste převzali předsednictví v radě ve fázi, kdy je zde opravdu taková velká zátěžová zkouška pro EU, až jsme konfrontováni se závažnými problémy. První tématika jsou uprchlíci. Hovořili jste o tom tématu hodně, hlavně eh, v podstatě obránění se uprchlíkům. Eh, musíme to tak formulovat. Probíhá novelizace dublinského nařízení a jde o to teď zvážit, jak lépe společně zvládat rozdělování uprchlíků, kteří přicházejí do EU. A mě by zajímalo, předložíte návrh nebo budete za to bojovat, aby se zapojili skutečně všechny členské státy do přijímání, respektive podpory uprchlíků. To by mě velice zajímalo. Táže se proto, že právě z vaší země se ozvaly hlasy nepřijímat eh, muslimské uprchlíky a také hlasy, že zde není přání mít kvóty. Proto se chci zeptat, zda jako předsedové rady budete usilovat o působení všech členských států v této důležité otázce, usilovat o to nebo nebudete. Druhé téma, problematika Romů. Máme evropskou romskou strategii, která se ale daleko sáhle neaplikuje v členských státech. Také ve vašem státě dochází k závažném porušování lidských práv Romů. Nejenom ve vaší zemi, ale také ve vaší zemi, kde například docházelo k nucené sterilizaci žen. A chci se zeptat, zda jsou zde plánovaná odškodnění těchto žen? Dále Eh, zda budete aktivní při eh, aplikaci romské strategii? Máte zde nějaké plánované iniciativy nebo toto téma pro vás není tak důležité? A třetí téma, eh, to je manželství a rodina. Jak víte, to je důležitá tematická oblast. Týká se to také životních partnerství. Ani zde vaše země nehraje úplně nejpozitivnější roli, protože Eh, životní partnerství, například eh, eh, lidí stejného pohlaví nejsou uznávány. Máte zde nějaké, v plánu nějaké kroky a jste ochotni také například celoevropsky zde iniciovat nové iniciativy anebo podporovat to, co zde už existuje? To by mě velice zajímalo a byla bych velmi ráda, kdybyste na to mohli konkrétně odpovědět. Děkuji. Děkuji za dodržení řečnické doby dvou minut. Za zelené Judith Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že předseda Evropské unie nebo předsednictví by mělo jít příkladem. Je třeba ukázat příklad ostatním členským státům. A když jsem vás poslouchala a zároveň se dívala na fakta, tak pokud jde o e, azyl a migraci, nejsem si jistá, zda máme příkladné předsednictví. Ještě jsem si ověřovala čísla od Evropské komisy e, v z těch 160 tisíc lidí, kteří se měli eh, přemístit v Evropě, eh, vy, na vás připadá zhruba 900 a zatím jste nepřijali nikoho. A spolu s Maďary jste dokonce šli před soudní dvůr, kde spochybňujete celý tento přerozdělovací mechanismus. A teď tady slyším o čtyřech R, přerozdělení, přesídlení, to také eh, není věc, kde by Slovensko bylo zrovna silné v kramflecích a nepracujete na tom. A já si myslím, že to není úplně příkladný postoj. Teď vlastně eh, na Slovensku máte uprchlíky, kteří čekají, až půjdou do Rakouska. To je hezká služba Rakousku, ale nemá to nic společného s evropskou solidaritou. A když si čtu vaše priority, je tam uvedena i evropská solidarita, pokud jde o azyl a migraci tak eh, říkáte, že je to tam pro vás důležité. Můžete tedy se nad tím zamyslet, jak budeme pokračovat s azylovou problematikou, když máme předsednictví, které nejde ostatním příkladem. Pokud bych mohla navázat na Corneli Ernst, několik týdnů před zahájením předsednictví premiér řekl, že muslimové nejsou na Slovensku vítáni, tak jak si to máme vykládat? Evropa je eh, migračním kontinentem a pokud poukazujeme na lidi, kteří prchají před válkou a většina z nich jsou muslimové, jaký příklad tady dáváte? A konečně eh, trestně právní spolupráce. Paní ministrině má pravdu. V době eh, krize je velice důležité eh, posilovat trestně právní spolupráci. Můžete mi prosím říci, jaké iniciativy plánujete, protože já žádné nevidím. Mohu uvést příklad něčeho, co je skutečně zapotřebí v oblasti trestně právní spolupráce. Změna evropského zatykače. To by nám umožnilo používat ho i nadále, ale zároveň chránit občany, kteří jsou vydáváni do jiné země bez řádné ochrany. Děkuji. Děkuji. Kolegové, Chtěl jsem udělat dvě kola řečníků, ale je jasné, že tedy většina koordinátorů se držela těch dvou minut, ale bude tady asi hodně opakovaných otázek. Eh, pokud by tedy kolegové byli nadále disciplinovaní a nepřesahovali ty dvě minuty a budu používat kladívko, když dovolíte, držte se těch dvou minut. Já tedy projdu celý seznam řečníků a potom určitě se dozvíme další informace o přesidlování a dalších otázkách, e, protože e, kolegové pokrývají různé problematiky, na které asi ještě dojde. Takže prosím, kolegové, držme se těch dvou minut. Doufám, že e, všichni souhlasí. Dobrá. Pan Čaky. Thank you, chair. Paní ministerka, pan minister. Eh, děkuji vám. Eh, paní ministrině, pane ministře, já vás zde vítám. Mám eh, stručné připomínky k vašemu vystoupení. Paní ministrině, já bych chtěl, abyste se zaměřila na tzv. systém ECRIS, Evropský informační systém registru trestu. Víte, že jsme o tom tady velmi diskutovali a můj názor i názor EPP byl, abychom vybudovali centralizovaný funkční systém. Evropská komise byla proti my jsme nakonec eh, schválili, že nechtě decentralizovaný systém prvním krokem a potom zkusme si promyslet dále centralizaci. Nyní jsme dostali informaci, že rada to zastavila, že rada změnila stanovisko a že podporuje náš názor ohledně centralizovaného systému. Pravděpodobně během druhého poletí se to dostane na stůl. Eh, prosím, věnujte se tomu a podpořte eh, centralizovaný systém. Pane ministře, na vás mám evropskou žádost. My všichni víme, že evropský zákon o státním občanství je velmi striktním. Možná by bylo dobré si tento zákon promyslet, ale to není předmětem mého příspěvku e, i když e, několik občanů Slovenska bylo zbaveno slovenského občanství e, bez jejich souhlasu. Ale chtěl bych se hovořit o paní Ivoně Tamáš, její 104, je to paní z Rimavské soboty, její má 104 roky, je to učitelka a kdyby e, byla občankou Slovenské republiky, tak by byla nejstarší občankou Slovenské republiky. Máte právo udělit výjimku, prosím, udělejte výjimku této ženě, udělejte evropské gesto a vraťte jí, prosím, slovenské občanství. Um, tak to bude tedy případ pro vás. Tania Fajon. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma ministrům. Nejprve bych eh, ráda podpořila tu kritiku a obavy vyjádřené kolegy, pokud jde o asilovou a migrační politiku. To není žádná otázka a la carte a nebudu se tím zabývat déle, protože už kolegové o tom hovořili. Ale Chtěla bych se zeptat eh, na věc týkající se vízové politiky. Hovořili jste o Turecku, ale vedle toho máme Gruzii, Ukrajinu a Kosovo. A máme-li být konzistentní ve vízové politice, tak měli bychom každou zemi posuzovat individuálně. Zajímalo by mě, jak je váš přístup, jaký je váš názor, která z těchto čtyř zemí eh, může tedy učinit pokrok tento rok, jak moc se na to budete tlačit na radě. Já vím, že jsou ve hře velice odlišné zájmy a na konci vždy to je, tam je hodně politického smlouvání, ale mě by zajímalo, je možné tedy dořit především ta technická kritéria pak tady máme ještě spor mezi eh, USA a eh, Kanadou a EU, pokud jde o bezvízový styk, eh, pokud jde o vztah s Kanadou. Všichni evropští občané by měli mít možnost bezvízově cestovat a Evropská komise teď vlastně zvažuje, jak postupovat tedy vůči americkým a kanadským občanům, kteří chtějí navštívit Evropu z hlediska víza. Asi to není příliš realistické, že by se zavdala. Zajímal by mě váš komentář. Děkuji. Nyní Silví Ivan Kaufmann mám tady na seznamu. Eh, zatím tady eh, není, takže teď Tomáš eh, Zdechovský. Děkuji, pane předsedající. Vážení bratři Slováci, jsem rád, že jste převzali předsednictví a doufám, že vaše předsednictví nedopadne jak to české předsednictví a že ani pan ministr nebude odvolán. Protože mám pro něj tady několik, eh, několik důležitých věcí, které nezmínil. Eh, paní ministrině, pane ministře, Eh, my se zabýváme samozřejmě v Libe velmi často různými podvody a jeden z těchto podvodů je velmi eh, signifikantní také pro Slovensko. Jsou to podvody s přetáčením tachometrů. Vy jste na začátku ve vaší výborné řeči zmínil, že Belgie může být inspirací, jak se ty státy spojily. Belgie je inspirací v tom, jak bojuje proti stáčení tachometrů. Na Slovensku v současné době nebo v České republice 60 aut, aut na second hand uh, Eh, market eh, mají stačený tachometry. Prosím, tohle je jedna věc, kterou byste si mohli jako Slovensko vzít jako svoji další prioritu. Druhá věc je podvody z DPH. Slovensko je klíčem k podvodům z DPH. Řada podvodů, prostě kdy přijede kontejner, eh, ten kontejner je vypraven do Velké Británie, pak do Česka, Slovenska, na Ukrajinu a vrátí se nám zboží zpátky do Evropské unie, je taky přes Slovensko. Chci se zeptat, zda toto máte taky jednu z, z vašich priorit. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, v roce 2015 došlo podle Evropské agentury pro monitoring drog k navýšení syntetických drog. Pět let Evropská unie opravdu v, te, v tomto oboru nic nedělala. Myslíte si, že i tady budete, se bude Slovensko jako předsednická země Evropské unie více zasazovat o, o další a tvrdší boj proti těmto drogám? A samozřejmě, že pane ministře, vás můžu upozornit, že Libe te, e, zbraně zajímají, a zbraňová legislativa a klode poslední věc absolutně jak Slovensko připravuje do misí. Já jsem navštívil všechny možné evropské agentury a bohužel Slováků, kterých je přítomen přítomných v evropských agenturách je velmi málo, ať už se jedná o Frontex, Europol, Eurochas. Zda v tom chcete nějakým způsobem také, také pohnout. Děkuji. Okay, Sylvie Guillaume, please. Děkuji. Ano, máme možná tendenci se trochu všichni opakovat, ale eh, pan ministr upozornil na 4R, tak já bych eh, upozornila ještě na odpovědnost a přerozdělení. Eh, zajímalo by mě, jak slovenské předsednictví hodnotí způsob, jak tím budeme tedy řešit toto přejímání kolektivní odpovědnosti za uprchlíky. Pak tady byla, bylo zmíněno třetí R, to souvisí s dotazem kolegyně Saria Post, která se chtěla zeptat na Romy a už se tím zabývá eh, hodně dlouho touto klíčovou otázkou pro Evropu, takže řekněte nám prosím, zda máte nějaké návrhy eh, v rámci vaší iniciativy. A pak ještě jedno R bych přidala, eh, roads nebo cesty, migrační cesty ehm, Víme, že převaděči jsou velice dobře organizováni a mě by zajímalo, jak budete přistupovat k této otázce, kdy vznikají nové cesty například přes Egypt či jinudy. Jak k tomu hodláte přistoupit? Děkuji. Děkuji, Natalie Grisbeck. Děkuji, pane předsedo. Také já možná budu trochu Eh, opakovat, nicméně svými slovy některé otázky, které už zazněly, tak jako kolegové já bych chtěla poděkovat oběma ministrům za představení eh, svých priorit. Možná pár drobných dotazů. Paní ministrině, vy jste e, správně říkala, že trestní právo je stále více součástí reakcí na nejrůznější problémy. Hovořila jste o balíčku e, ochrany finančních zájmů a také o evropském veřejném žalobci. Zmiňovala jste to jako priority, jedny z hlavních problematik vašeho předsednictví. Přitom, jak víte, Eh, zřizování úřadu veřejného žalobce nám eh, se zdá jako takový první kamínek v té stavbě evropské spravedlnosti, evropské justice jako takové, kdy eh, v Evropě by byl tedy úplný trestně právní arzenál pro boj s přeshraniční organizovaným zločinem. Už od roku 2013 je to vlastně předloženo komisí. Mohla byste nám tedy říci, jak chcete eh, zatlačit na eh, toto téma jinak, než že budete jenom pokračovat v jednáních? Protože naše Evropa potřebuje reakci a především konkrétní akci. Vy jste eh, toto zmiňovali jako jednu ze svých priorit, takže řekněte nám, jak byste to chtěli dokončit, tak aby to netrvalo déle než ty dosavadní tři roky. Pane ministře, já vám děkuji za prezentaci, i když, co se mě týče, pokud jde o migrační azylovou politiku, byla jsem překvapena tou terminologií, kterou jste zvolil, protože několikrát jste hovořil o takovém břímě, že to je břímně, to přerozdělování uprchlíků a jejich přijímání. Já vždy se snažím vyhnout tomuto termínu. Já jsem nepoznala válku, ale moji rodiče ano, byli v exilu a byla jsem, jsem ráda, že je přijali jiní. Uh, kvůli eh, válečným událostem. Nebudu tedy opakovat to, co už tady zaznělo, že chceme vlastně zpřesnění, konkrétní návrhy právě ohledně toho přemysťování, relokalizace uprchlíků. Eh, a poslední velice, věc velice rychle. Nehovořili jste vůbec o situaci ehm, nedoprovázených nezletilých osob. Je jich několik tisíc na evropském území. Máte tedy v této souvislosti nějaké návrhy, pane ministře? Děkuji. Děkuji, Kristýn Revolt. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je určena paní ministrině spravedlnosti. Chtěla bych hovořit o istambulské umluvě. Víte, že Evropská komise v březnu navrhla, aby Evropská unie se přidala ke konvenci Rady Evropy ohledně prevence eh, násilí na ženách a eh, domácího násilí, říká se tomu Istanbulská úmluva. Eh, to by totiž otevřelo cestu větší harmonizaci opatření boje proti sexistickému násilí v Evropě. Tak, aby to mělo skutečný dopad na evropské úrovni, je třeba, aby to bylo co možná nejširší s pokrytím všech pravomocí EU. Všechny ženy a dívky, bez ohledu na eh, jejich členský stát, by měly být chráněny stejně před násilím. Tato problematika je pro nás v parlamentu prioritou. Slovenské předsednictví uvedlo, že chce eh, učinit pokrok. Přistoupení EU k istambulské úmluvě ale není ve vašem pracovním programu a ani jste o tom nehovořili v úvodu. Byla bych tedy ráda, eh, abyste potvrdili, že se jedná o prioritu předsednictví. Také bych ráda, eh, zda byste řekli, že přistoupení EU k úmluvě se bude týkat všech kapitol, zvláště kapitoly 5 o, o, o hmotném trestním právu. Chcete tedy zajistit, že to bude zajištěno do konce roku a pak by mě také zajímalo, zda i Slovensko samotné jako takové ratifikuje eh, Istanbulskou umluvu v nejbližší době. Děkuji. Pan Diaz de Mera. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já chci být pragmatický. Kritika je slučitelná se zdvořilostí. Nejdříve budu tedy zdvořilý. Eh, vítáme vás eh, během slovenského předsednictví a přeji vám všechno nejlepší. A nyní budu kritický. Já nevidím eh, politickou vůli žádnou ze strany slovenského předsednictví, aby se pokročilo ku předu v oblasti jednoho z prioritních projektů Rady a Evropského parlamentu. Mám na mysli Eh, revizi eh, suspenzního mechanismu. Eh, jak řekla Tania, Turecko, Ukrajina, Kosovo a Gruzie na to čekají. Evropský parlament splnil potřebu naléhavosti, ale rada ne. A řeknu vám proč. Za méně než měsíc jsme dosáhli toho, aby se politické frakce Eh, dohodli a ve čtvrtek, minulý čtvrtek jsme o tom hlasovali, aby se začalo s jednáním. Včera jsme svolali dopoledne technickou schůzi a trialog odpoledne. Dnes dopoledne jsme zase svolali technickou schůzi a nemáme žádnou naději, že dojde k trialogu, protože nevidím na radě žádnou politickou vůli. Eh, politická rada hovoří o tom, že situace je naléhavá a nutná, ale nepostupuje tak. A máme tady zcela zásadní otázku. A vypůjčil bych si slova paní Holmajer, že jsme spolu zákonodárci. Parlament je velmi důležitý. My chceme být eh, zákonodárci. A pokud je o suspenzní mechanismus, tak chceme využít delegované akty, které jsou podpořeny rozsudkem dvoru. Prosím, ministře vnitra, já vám přeji mnoho úspěchu, ale prosím, podpořte eh, v rámci svých podřízených a jakožto lídr rady potřebu naléhavosti a rychle jednat. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Děkuji. Pane kolego, a prosím, počkejte si na odpověď. A nyní má slovo paní Činič. Děkuji vám, pane předsedu. Chci poděkovat eh, ministrům, že přišli mezi nás. Srdečně vás vítám Eh, během celého předsednictví se budete potýkat s komplexními otázkami, ale jsou otázky, které jsou důležité, aby se udržela důvěra občanů v EU. Jsou to témata, v něž všichni věříme a o něž se zas a znovu zasazujeme. Eh, mám radost z toho, co jste dnes řekli v souvislosti se směrnicí eh, týkající se zbraní, že zde se chcete posunout ku předu a že to tež chcete učinit také v otázce úřadu Evropského veřejného žalobce. Podporuji to, co řekla kolegyně Sipl. Zmínila se řada témat, mně leží výrazně na srdci také téma migrace a nedoprovázených z nezletilých. Víme, že asi 10 tisíc nedoprovázených nezletilých zmizelo během roku, jenom v mé zemi na 5 tisíc. A kolegyně Griesbeck už o tom také hovořila. Musíme zde, myslím, učinit specifická opatřena pro ochranu nezletilých a chci vědět, co zde konkrétně hodláte dělat. Další věc, směrnice týkající se terorismu, jako stínová zpravodajka jsem za SAD eh, na této problematice pracovala. Tematika spolupráce členských států a vyměna informací je zde důležitá a mě by od vás zajímalo, co chce předsednictví učinit, aby se zlepšila interoperabilita databází, aby byla zajištěna. A také témata eh, elektroniky zde mají v této směrnici hrát roli. Další téma související s terorismem je prevence, prevence radikalizace ve vězeních otázka marginalizace a další. Co hodláte zde podniknout? A poslední téma, které je také v té teroristické směrnici, a sice organizovaný zločin. Protože to jsou zde různé kontakty s teroristickými skupinami a e, propojeno s dalšími e, trestnými činy přeshraničního charakteru, kyberkriminalita, e, praní špinavých peněz, obchodování s lidmi. To je navzájem propojené. Máme zde také převzatý eh, v zprávu Krym z posledního legislativního období, ale co se nyní učiní tak, abychom měli účinné nástroje potírající hraniční organizovaný eh, zločin. Další poslankyně? Já jsem se chtěla eh, vyjádřit k migraci ale protože už o tom bylo hovořeno několikrát, tak budu stručná. Eh, málo se tady ale hovořilo o tématu, který činí velké starosti občanům, eh, terorismus, ale moje kolegyně Kimiči o tom právě hovořila, za což ji děkuji. A samozřejmě bych chtěla poděkovat eh, oběma ministrům, že se citlivě staví k této otázce oba dva se vyjádřili o tom, jak je důležité, abychom pokračovali v boji proti terorismu. Vy jste eh, hovořili o několika otázkách. Ministrině spravedlnosti hovořila o tom, že eh, trest trestním činem má být financování terorismu, eh, výcvik, eh, cesty do zahraničí právě v té eh, směrnici, o které hovořila zpravodajka paní Holmeyer, tam našla, se setkala s mnoha problémy, pokud hovoříme o nerovnosti mezi svobodou, a e, bezpečím. Samozřejmě ta svoboda není automatická a to se ne vždycky chápe. A e, pan ministr vnitra o tom hovořil na začátku, za to mu děkuji. Vy jste hovořil o směrnici o obětech eh, trestných činů. Během předcházejícího předsednictví nizozemského, když jsem byla v Amsterdamu, tak eh, tím eh, prvním aktem já jsem byla zpravodajkou pro oběti trestných činů a hovořilo se o obětech trestných činů a terorismu. Tady ale v tomto europarlamentu se vůbec nepostupuje. Já jsem poslala dopis všem poslancům, dostala jsem pouze jednu odpověď a požádala jsem je, aby mě podpořili ve směrnici. Je mi řečeno, řečeno, že to není potřebné, já tomu nerozumím, také je mi řečeno, eh, že usnesení nejsou potřebná, neexistuje tady vůbec politická vůle, eh, ta eh, emoční vlna netrvá ani týden, když dojde k nějakému atentátu, přestože žijeme v zemi, kde nám říkají, že si máme dát pozor, když sedíme na zahrádkách, ale to není tady. V Istanbulu bylo šest 20-letých Španělek ze Sevily, byly tam z mojí neteří a byli v Istanbulu a eh, mohli také přijít o život a jsou ze Sevily. Musíme mít eh, eh, nařízení, směrnice, protokoly, cokoliv, pokud je oběti terorismu. Nesouvisí to eh, vůbec, ale také eh, všechny oběti jsou stejné a zasluhují si stejný respekt, ale existují tady různé komponenty. Já bych chtěla poděkovat Monice za tuto práci. Já jsem předložila 35 pozměňovacích návrhů, většina z nich se zapracovala do kompromisu, některé byly trošku Ehm, bez upřesnění, některé jsou eh, venku, ale nemůžeme eh, tyto věci dát do směrnice o terorismu. Také eh, velká, velmi citlivý způsob od paní Kiniči, ale já za to děkuji, ale my potřebujeme směrnici o obětech. Tak potřebujeme-li to, tak já bych chtěla využít tuto příležitosti, aby politické frakce mě podpořily a chtěla bych požádat i podporu dvou ministrů. Děkuji. Kolegyně, kolegové, opravdu snažte se dodržet časový limit. No, jsou to velice emocionální a, a důležitá témata. Nyní má slovo Petr Nidrmila. Děkuji vám, pane předsedo. Srdečně vás vítám. Vážení ministři, chci vám položit tři otázky. Jeden z kolegů nebo kolegyň už o tom hovořili, a sice Slovensko, podobně jako eh, Maďarsko, vlastně napadlo ten systém kvótu Evropského soudního dvora. A eh, jste na radě a je v Evropském parlamentu, byste nyní měli tedy koordinovat eh, migrační politiku napříč Evropou. Eh, je v tom určitá kontradice? Budete zde zastupovat eh, pozici slovenské vlády anebo společné evropské politiky? A další téma, které již bylo také zmíněno, tematika Romů a eh, strategie Romů. Nedávno se konala konference na toto téma, byli tam i příslušní zástupci slovenské vlády, byl by zde být přínosný dialog. Co zde E, plánujete, zvláště v oblasti romských osad a školní segregace. A třetí téma se týká tématu právního státu. Evropská komise a parlament intenzivně řešili otázku Polska a Maďarska a vy jste členové Vyšegrádské čtyřky a měli byste tady měli zareagovat na to, co se děje v Polsku a Maďarsku a jaké jsou zde vaše Eh, plány. Děkuji. Eh, pane předsedo, paní ministrině, pane ministře, děkuji vám za představení priorit slovenského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra. Chtěla bych zdůraznit eh, zásadní aspekt, eh, který jste přitom nezařadili mezi své priority. Jedná se o boj proti korupci. V době, kdy je stále více skandálů, je zcela nezbytné udělat v této oblasti pokrok a především je třeba dospět k dohodě o evropském veřejném žalobci, který bude, který bude silný a nezávislý. Nicméně dovolte, abych vyjádřila pochybnost nad vaší důvěryhodností v této oblasti. Pane Kaliňáku, neměl jste nebo ne, ne, Nepopíral jste několik měsíců, že znáte podnikatele Ladislava Pastrňáka, který vám poukazoval peníze na účet, je podezřelým z vážných podvodů v DPH a nejste snad vyšetřován ve své zemi kvůli eh, korupci. Jak tedy eh, si máme myslet, že to vyšetřování bude nezávislé v době, kdy jste ministrem vnitra? politik má povinnost jít příkladem a když předsedáte Evropské radě, platí to o to více. Občané mají právo mít příkladné vůdce, jinak jejich nedůvěra vůči EU, která již tak je velká, ještě vzroste. Pane Kaliňáku, vyzývám vás, abyste na sebe vzal odpovědnost a choval se příkladně, tak aby boj proti korupci nezůstal jen u krásných slov. Um, Ana Gomez, please. Děkuji, Ana Gomez, a prosím dodržte řečnickou dobu. Děkuji. Minulý týden na plénu jsem měla možnost vyjádřit své znepokojení týkající se vaší politiky v oblasti migrace uprchlíků a také prohlášení namířených proti muslimům. Nyní se zaměřím na téma terorismu. a nezapomínáme na to, že například zbraně, které byly použity v tom zmařeném útoku v Talisu a nebo při útocích v Paříži, pocházely ze Slovenska, kde byly eh, legálně prodány a potom se dostaly dále do Belgie a do Paříže. Byla bych ráda, kdybyste tedy detailněji eh, vysvětlili svůj postoj týkající se směrnice o eh, střelných zbraních. Potom zde máme na programu pátou směrnici o praní špinavých peněz, která má řešit nedostatky té čtvrté směrnice o praní špinavých peněz. Je to pro vás naléhavé téma, a nebo čekáte, že to zůstane na nějaké jiné předsednictví? poté, co to projde eh, parlamentem na základě návrhu, který nyní předložila komise. Ráda bych podpořila to, co řekli kolegyně a kolegové, zvláště paní Šolí eh, v souvislosti s bojem proti korupci. Eh, v žebříčku vnímání korupce Slovensko vlastně se dostalo na horší pozici poslední rok a je zde takový pocit netrestnosti korupce a také je zde ta eh, problematika fiktivních společností souvisejících s praní špinavých peněz. Co v tom hodláte udělat? Potom zde máte velice eh, přísná pravidla týkající se občanství. Budete tolerovat eh, také takovýto závod členských států o co nejhorší e, podmínky, co se týče zvaný Golden Visa Investments Program, týkající se také vlastně praní špinavých peněz v EU. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní ministrině, sedím zde, mávám na vás, e, po vaší pravé straně sedím. Já zde hovořím místo Barbary Matery, která je zpravodajkou pro uh, vznik Úřadu Evropského veřejného žalobce. Eh, jsme zase u bodu zvratu při vyjednávání a proto bych rád řekl několik věcí, které, eh, které se týkají nadále otevřených otázek a my doufáme, že slovenské předsednictví bude postupovat se stejným odhodláním a uzavře toto dlouhodobé vyjednávání s tím, že vznikne kvalitní text a zohlední eh, všechny záležitosti. Uvědomujeme si, že něco ještě nedořešené, zvláště vztahy týkající se třetích zemí nebo s Europolem, eh, kompetence v oblasti jurisdikce a to jsou témata, které je třeba projednat na úrovni rady. Zde bychom rádi podtrhli několik důležitých témat, kde si myslím musíme ještě pokročit výrazně kupředu. Zvláště je nesmírně důležité zajistit nezávislost veřejného žalobce, tak aby zde nebyly žádné negativní dopady ve vztahu k jeho zemi původu a přidělávání eh, případů je to i důležitá otázka účinného fungování tohoto úřadu. Má-li to být klíčový, eh, klíčový hráč při boji proti podvodům, musíme se postarat o to, aby administrativa fungovala efektivně a eh, rychle a mohla eh, náležitě vyšetřovat také je třeba vyjasnit eh, pravidla kompetencí jasným způsobem, jednoznačným způsobem, zvláště v souvislosti s ochranou finančních zájmů Evropské unie a trestné činnosti v této oblasti. Eh, případy PIV by zde měly mít prioritu a neměl by zde být nějaký eh, skrytý mechanismus, který by bránil veřejnému žalobci při výkonu jeho pravomocí. Musíme zajistit také hladké účinné fungování informačních toků mezi centrálním úřadem a jednotlivými delegovanými úřady fungujícími v členských státech. Úřad musí být informován náležitě o všech eh, vyšetřování i vnitrostátních týkající se ochrany finančních zájmů EU a Barbara Matera se velice těší na spolupráci s vámi. Děkuji, ještě zde máme eh, dva řečníky. Prosím, eh, držte se době jenom jedné minuty, protože už nemáme čas. Děkuji vám. Eh, také chci popřát slovenskému předsednictví mnoho úspěchu. Moje země Estonsko půjde záhy ve vašich šlépějích v roce 2018 a možná kvůli Brexitu už dříve. Takže opravdu velmi doufáme, že budete úspěšní. Nicméně je zde opravdu jedno velké téma mezi radou a parlamentem, rada a komise. Víte, že je zde otázka vzájemné důvěry e, ve spolupráci a je to otázka integrace. Vy jako předsednictví jak se postaráte o to, aby rada byla otevřenější, transparentnější a v tomto smyslu zde byla lepší spolupráce rady s ostatními institucemi? Váš premiér na plénu řekl, že nevěděl, že parlament je takto důležitý, že by tedy kontakty s parlamentem mohly být natolik přínosné. To, že jste dnes, to je takový první krok pro zlepšení zájemných vztahů a jsem ráda, že tu jste. Ale co hodláte udělat pro to, aby se změnila metoda a způsob práce eh, rady tak, aby byl transparentnější, otevřenější a důvěryhodnější? Paní Netfeld, prosím vás jednu minutu, stihnete to? Ano, já jsem drobná, už snad na mě přehlédnete. Já budu hovořit rychle a stručně. Těším se totiž na odpovědi na otázky týkající se azulu, migrace, uprchlíků, ale mám specifické otázky boje proti terorismu za prvé. Dokonce nyní, po těch nejrůznějších útocích v Paříži a v Bruselu, každý den slýcháváme o případech, kdy nedošlo ke sdílení informací mezi jednotlivými službami, agenturami a zeměmi. Přesto rada, nebo spíše členské státy, nadále se brání povinné výměně informací. Co hodláte udělat pro to, aby se tato záležitost posunula kupředu, také v souvislosti se revidovaným šengenským hraničním kodexem, kde členské státy chtějí používat svoje databáze a nechtějí dávat eh, informace do systému SIS. V roce 2011 už eh, parlament vyzýval komplexní eh, analýze antiteroristických opatření na základě článku 70. Toto jsme opakovaně požadovali zas a znovu. Eh, hodlá předsednictví udělat takovouto evaluaci? A potom čistě zvědavá otázka. Já vím, že deadline pro implementaci EU PNR je někdy na jaře 2018, ale zajímalo by mě, zda členské státy pocitují tu naléhavost při eh, implementaci stejně, stejnou měrou, jak s jakou naléhavostí téma prohnali Evropským parlamentem. A potom, co se týče horizontální směrnice proti diskriminaci, jaký je váš postoj. Děkuji, Sofi za tyto otázky. A nyní Monika Beňová. Děkuji vám. Nejprve bych měla takovou poznámku k tomu, co řekla paní Žoli. Myslím, že není správné, když eh, ministři Slovenské republiky přijdou prezentovat eh, eh, program předsednictví a vy zde vydáváte politická prohlášení, která vychází z bulvárních informací. To není korektní program vnitra spravedlnosti je dobře vypracován. Mám jenom dvě otázky. Budete mít málo času zareagovat na všechny ty otázky, ale vidíte, že otázka spravedlnosti a vnitra je opravdu téma, které je nesmírně důležité pro poslance Evropského parlamentu. Paní ministrině, velice mě zajímá ten pojem Evropského veřejného žalobce. Myslím si, že ten koncept je velice dobrý, poslanci na něj dlouho čekají, ale budete mít asi problém na radě, protože jsou to právě členské státy, které tento koncept odmítají a přitom Evropský veřejný žalobce by mohl výrazně pomoci i v boji proti praní špinavých peněz. A nyní pan ministr vnitra je to důležité, o čem hovoříte v programu Ochrana vnějších hranic, ale také návrat k plně fungujícímu šengenskému prostoru. A prosím, můžete mi sdělit, jakou máte představu o časovém horizontu a v jaké intenzitě a kvalitě začne pracovat Evropská pobřežní a pohraniční stráž? Protože e, právě naše předsednictví chce uvést tuto záležitost do života. Eh, děkuji vám a držím i mojí vládě a zemi palce, aby dobře zvládlo své předsednictví v radě. Děkuji. Na adresu obou ministrů bohužel nemáme z důvodu tlumočení mnoho času k dispozici, takže eh, prosím o vaši trpělivost. Potřebujeme tlumočení, zvláště tlumočení ze slovenštiny, takže prosím, pokuste se co nejlépe zareagovat na tyto otázky, některé byly velice komplikované, týkající se například eh, relokací a příslušných mechanismů a samozřejmě i všechny ty ostatní otázky týkající se jednotlivých eh, témat, které spadají do vaší kompetence. A pokud nebudeme mít čas, tak je možné také na některé otázky zareagovat písemně ale pokud byste se mohl prosím věnovat zvláště těm kontroverzním otázkám, to bych byl velmi rád. Můžem. Uh... So now it's difficult. You're, <laughs> you're getting start. Okay. Uh, můžem. Pokusím se uh, zodpovědět uh, podle eh, témat, eh, protože většina otázek se týkala eh, tématu evropského žalobce. A plně rozumím naléhavosti této otázky, protože konec konců na radě je tato právní norma projednávána od roku 2013. Musím ještě jednou ocenit e, práci, kterou odvedlo nizozemské předsednictví, protože uzavřeli asi 17 kapitol. A nám zůstávají otázky spolupráce s třetími zeměmi, otázky, které se týkají soudního přeskumu, a možná ještě další. V každém případě platí, že my jsme opakovaně prohlásili, že jsme eh, připraveni na technické úrovni uzavřít i tady tyto další částečné otázky tak, abychom mohli předložit úplné znění návrhu o evropském žalobci ve stavu, v jakém se nyní nachází po všech eh, diskuzích v radě na podzim, tak aby se rada mohla zabývat návrhem jako celek. Zároveň platí, že se jedná o poznatky z neformálního setkání ministrů spravedlnosti, ke kterému došlo minulý týden, že slovenské předsednictví e, v tomto postupu dostalo podporu, tedy abychom e, položili na stůl návrh úplného znění. A zároveň jsme e, pocítili schodu o i v tom, že návrh musí splnit několik hledisek a to, že v každém případě se musí jednat o efektivní nástroj, který bude skutečnou přidanou hodnotu, že tedy se nebude jednat o instituci pro instituci, ale že to bude instituce, která bude mít eh, přidanou hodnotu při boji s trestnými činy, které by tedy byly v pravomoci a druhý požadavek, nebo první požadavek je, že se musí jednat o nezávislou instituci. Tomuto požadavku plně rozumíme, že e, tam se jedná v tom návrhu o, o samotného žalobce, ale také pokud jde o složení jednotlivých eh, komisí, které by se zabývaly jednotlivými případy a co je také klíčové, pokud jde o efektivnost, tak to je pravomoc, eh, kterou bude mít eh, evropský žalobce. Zde vidíme propojenost se směrnicí PIV. A proto je zcela klíčové v otázce Eh, dohoda s parlamentem. A proto tady eh, deklarujeme absolutní otevřenost eh, pokud je o spolupráci s parlamentem, protože otázka míra, míry zahrnutí DPH ve směrnici PIV je absolutně klíčová. Nejenom pro samotnou směrnici, ale také pokud jde o evropského žalobce. Já v v těchto otázkách eh, vnímám velkou potřebu naléhavosti a za slovenské předsednictví vám mohu říci, že naše snaha eh, předložit na stůl ucelený návrh je eh, opravdu otevřená snaha, reálná snaha, kterou chceme určitě naplnit. To by tedy bylo zatím vše k té nejčastěji eh, položené otázce EPPO. A krátce bych se mohla vyjádřit eh, k několika dalším otázkám, které zde padly. Ano, pan poslanec Čaky. Ano, rada podpořila centralizovaný systém ECRIS. A nyní jsme ve stavu, kdy čekáme na návrh komise, která by nám v tomto smyslu měla předložit nový návrh, abychom mohli pokračovat v práci. Mohu zareagovat též na naléhavě položenou otázku, co se týče o, co se týče evropského zatykače. I zde bych chtěla prohlásit, že rada je otevřená, jenomže rada eh, musí vyčkat na návrh komise. Čekáme tedy na tento návrh. Potom tady zde ještě padly další otázky, které nejsou eh, v naší kompetenci. Mohu eh, zareagovat na eh, dotaz o istambulské umluvy. To spadá pod pravomoc výboru FEM pracovní skupiny 1. září. Má být další jednání a potom ohledně dotazu poslance eh, Škripeka, eh, setkání se zeměmi východního partnerství a pokrok, který učinila Ukrajina v oblasti právního státu, musím říci, že to bylo eh, mimořádně zajímavé setkání. Nemohli jsme Eh, si nepovšimnout opravdu velmi eh, upřímnou eh, snahu vybudování institucí všech zemí východního partnerství, obzvláště pokud jde o Ukrajinu, ať už jde o vytvoření nezávislé institucionální báze justice či zvláštních institucí pro, proti korupci. Samozřejmě Eh, schválení zákonů a jejich eh, provádění, to jsou dvě věci. Ale mohu konstatovat jen to, že jsme opravdu zaznamenali eh, upřímnou snahu o pokrok v této oblasti i v případě Ukrajiny. Myslím, že z mé strany by to bylo vše. Děkuji pěkně, pan předseda. Um, Předseda děkuji tlumočníkům, že to ještě budou k dispozici. Děkuji vám, pane předsedo, zkusím být velice stručný. Nemohu reagovat na některé osobní otázky, protože na Slovensku vyšetřuje státní zastupitelství nezávislé na ministerstvu vnitra, jiné věci byly nepravdivé, ale nebudeme s tím ztrácet čas téma relakace zde často zazněla jako otázka otázka podílu Slovenska, co by země, která předtím měla své národní zájmy a nyní je v čele rady. Myslím si, že právě v dobách, kdy jsme nebyli v rámci předsednictví, jsme se snažili vytvářet programy, které jsou vhodné a které jsou funkční a výkonné také v rámci podmínek Slovenska. Prostě řečeno Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Polsko i pobaltské země mají jiné podmínky, jinou historii, jiné zkušenosti s migrací než země západu. Nejenom s migrací, ale i s integrací a dalšími součástmi této tematiky. A vzhledem k tomu, že to není první den, kdy pracuji na této problematice jako minister. Zkoušeli jsme mnoho programů, například v roce 2008 a některé z nich považujeme za velmi úspěšné. Proto naší odpovědí na volání po solidaritě bylo několik opatření, které jsme učinili a považujeme je dnes za úspěšná a budeme je určitě také navrhovat a v rámci toho modelu flexibilní solidarity by mohly začít fungovat. Protože skutečně chceme, a to upřímně, Eh, mít možnost sdílet odpovědnost mezi všemi státy. Ale platí, že ne všichni jsme ve stejné startovní pozici. A to je asi také důležité zohlednit a to platí i pro vlastní migranty. Ne všichni pochází ze stejně nebezpečného prostředí, ne všichni mají stejný nárok na ochranu v rámci evropských pravidel. Proto budeme našim kolegům předkládat takový model, který jsme si vyzkoušeli a za prvé zabránil sekundárním pohybům, to bylo nejpodstatnější, neměli jsme jediný sekundární pohyb, nebyl jediný bezpečnostní incident a v průběhu devíti měsíců fungování tohoto projektu spolupráce s Rakouskem se E, slovenskými zařízeními na naše náklady. Stálo nás to víc e, než 2,5 e, milionů eur. Prošlo více než 1200 syrských žadatelů azyl. A není to otázka pomoci Rakousku, ale otázka pomoci různým zemím, širším modelu v jiných časových podmínkách, za jiných pravidel. Může to výrazně změnit ten systém, který jsme zde měli, protože upřímně řečeno, Nemyslím si, že by zde, i v tomto sále, by se našel někdo, kdo by řekl, že před rokem schválený relokační mechanismus byl úspěšný. Je samozřejmé, že na něm musíme pracovat dále, ale nemůžeme dnes být úplně spokojeni s jeho výsledkem. A nejenom proto, že se k němu některé země nepřidaly. Zkrátka zde E, nikdo není vítěz této situace. Naším úkolem je předkládat řešení, která budou fungovat. A to je také smysl spolupráce s Evropským parlamentem. A byla zde řada jiných témat, zda ta spolupráce bude širší, zda bude rada transparentnější. Ano, zda vám rádi půjdeme vstříc. Paní Holmajer na začátku hovořila o některých monitorovacích opatřeních a dalších. My jsme v této věci naprosto otevření a velice rád já nebo paní ministrině eh, se rádi setkáme na, eh, s členy výboru LIBE. Rádi s vámi budeme hovořit na vašich zasedání. Pro nás je váš názor důležitý, protože pokud eh, si nebudeme navzájem rozumět, tak se nepohneme dále a jenom si budeme Eh, přehazovat horkou bramboru. Pokud nepochopíme, jaký chceme mít cíl a nevyříkáme si cesty, které podle nás tomu cíli vedou, tak proto nemůžeme být úspěšní. A proto je pro nás úloha Evropského parlamentu nenahraditelná. Nemůžeme se bez něj zde pohnout dále. Hovořit o úspěchu slovenského předsednictví není možné bez spolupráce, bez intenzivní spolupráce s Evropským parlamentem, protože bez ní tento úspěch nemůže nastat. Proto, to, jsme připraveni intenzivně spolupracovat a reagovat na všechny otázky. V rámci relokačního přesidlovacího mechanismu chceme předložit eh, kompromisní návrhy, o nich jsme začali diskutovat s členskými zeměmi. Jakmile ten návrh bude připravený na distribuci a diskusi, tak jistě bude ty první s když o něm budeme chtít hovořit, tak abychom nalezli další možnost, jak nakonec dojít k cíli, který by znamenal distribuci zodpovědnosti mezi všemi členskými zeměmi. Co se týče vízové liberalizace, objevily se zde i otázky týkající se jednotlivých zemí. Mého pohledu má vízová liberalizace více důležitých aspektů. Základem je, že všechny země musí splnit podmínky, což například Turecko nyní ještě neplní ale například Gruzie a Ukrajina už své podmínky splnily. A proto si myslím, že by zde neměly být nějaké velké překážky pro uplatnění vizové liberalizace vůči těmto zemím s výjimkou suspenzního mechanismu, který by měl přijít jako první před touto liberalizací. Na to se ptal pan poslanec Diaz Demera a chci říci, že intenzivně pracujeme na hledání dohody a kompromisu. Důležitá je možnost rychlé reakce na vzniklou situaci. Ten eh, mechanismus má být právě eh, takovouto eh, pojistkou, ale také proto, aby kritéria nebyla plněna jenom před udělením vízové liberalizace, ale i poté, například i v oblasti migrace která může být zásadní při uplatňování tohoto eh, mechanismu. Takže rychlost a flexibilita systému, to jsou ty základní otázky, nic dalšího tam vlastně problém není. Hledáme co nejrychleji kompromis. Vizovou liberalizaci považujeme za nástroj, za motivační nástroj, který například eh, v jiných oblastech, v oblasti těch migračních dohod eh, funguje. My máme zde ty programy More for More, Less for Less, podle toho, jak eh, země spolupracuje, je ochotná například přijímat zpět své vlastní občany. A jde o to, aby každý dodržoval pravidla při spolupráci s EU a vízový liberalizační mechanismus je jeden z nich. Eh, týká se dodržování všech pravidel readmisních smluv a podobně i během eh, platnosti tohoto systému sdílení databází. Zazněla zde kritika od paní poslankyně Jedfeld a je naprosto oprávněná. To je něco, co zlobí asi oba nás stejnou měrou. Jsou určité státy, které odmítají poskytovat informace do databází a to výrazně ohrožuje naší bezpečnost. Na tom budeme intenzivně pracovat, aby toto sdílení informací se posunulo ku předu. Dlouho o něm hovoříme, už je z toho taková fráze či kliše. Vždy, když se stane nějaký teroristický útok, hovoříme o zlepšení výměně informací, ale málo kdy jsme se k tomu skutečně dopracovali. Ale za poslední měsíce Například už nizozemské předsednictví zde odvedlo podle našeho názoru obrovský kus práce a my na to můžeme dobře navázat, chceme se dostat dále, máme na stole cestovní mapu, která má hovořit o tom, jak budeme dále pokračovat, takže na tomto tématu hodláme intenzivně pracovat a snad před koncem eh, roku si budeme moci vyměnit informace, zda jsme pokročili dále a kde jsou ještě rezervy. Poslední věci, eh, co se týče zbraní, myslím, že paní poslankyně Gomáš o tom hovořila, že tyto zbraně pocházely ze Slovenska. Ano, měli jsme nesmírně liberální legislativu, bohužel. Plačela po určité období, okamžitě jsme ji zrušili a zavedli jsme registraci všech těchto zbraní. Byly to expanzní zbraně na, flex, eh, na slepé náboje, eh, které nejsou funkčné na jeden teroristický úkol stačí. Takže nyní zde eh, máme zvýšenou míru registrace, ale nechceme trestat ty, kteří musí splňovat všechny podmínky pro držbu zbraní. Protože co je fakt, legálně držená zbraň nikdy nebyla použita při teroristickém eh, útoku, protože eh, ta, ty zbraně, které vznikly vlastně před, předěláním těch zbraní na slepé náboje, to předělání bylo nelegální. Potom také téma obchodníků se zbraněmi. Zde je velké riziko, takže to chceme řešit. Potom paní poslankyně Beňová, týkající se aplikace v eh, záležitosti v oblasti Evropské pohraniční stráže. Ano, to je základ, jak se podařilo zareagovat na aktuální hrozbu. To je zde příklad toho, jak v rychlé spolupráci Evropský parlament s Evropskou radou dovedl reagovat na danou výzvu a ta reakce byla velmi rychlá. Pokud možno už v říjnu nebo v listopadu bychom rádi zde tedy přivítali tu novou Evropskou pohraniční stráž, která vznikne transformací Frontexu, aby první operace mohla zrealizovat už tedy na podzim tohoto roku, protože to je zásadní úloha ochrana vnějších hranic bude znamenat i lepší řízení migrace. A chceme pomáhat těm, kdo jsou v ohrožení. A to nejzásadnější cestou by mělo být právě to přesidlování. Někdo říkal, že ne, nikoho nepřijali, nyní jsme ji přijali 149 běženců, je to pro nás novinka, učíme se společně s kolegy, ale myslím, že i zde se posouváme ku předu. Ale jak už jsem řekl, máme zde jinou historii, a snažíme se opravdu tuto věc uplatňovat jako první. Věřím, že jsem zodpověděl snad téměř všechny otázky. A otázka týkající se Romů, to myslím není součástí naší rady, to spadá pod gesci Rady sociálních věcí. A mohu vás ujistit, že za Slovenskou republiku v integračních programech pro integraci romské komunity. My vlastně provádíme ta pravidla Přechází z Libe? Eh, vy jste zde měli procedurální otázku na pana ministra? Já chci jenom připomenout, že existuje strategie pro Romy a která byla zpracována v tomto výboru, v, té, v naší zprávě, takže ta kompetence tady je. Takže na to jsem se ptala, neptala jsem se na jiné nějaké speciality. Paní Ernst eh, předtím už měla procedurální otázku, že to tedy spadá vlastně do kompetencí tohoto výboru. Ano, jistě. Ale romská eh, reforma na Slovensku, teď možná nehovořím úplně jako za předsednictví, ale zkusím to nějak zvládnout. To není eh, u nás součástí bezpečnostní politiky státu, asi by to bylo i nesprávné, kdyby to tak bylo. Je to součástí tématu integrace marginalizovaných skupin, a my zde máme i reformu, kde se zastředíme od předškolních zařízení přes vzdělávání a kompletní integraci. Takže z našeho úhlu pohledu i v posledním období jsme do toho investovali nejenom peníze, ale i personální zdroje, aby se situace začala zlepšovat. A myslím, že už vidíme první výsledky, takže v rámci strategie integrace romské komunity jsme, myslím, se posunuli výrazněji do kupředu ale neradě ji propojujeme s policejními otázkami, protože to už není přesně to, co bychom zde chtěli vnímat. Předseda, Nyní bychom zacházeli do velké kontroverzní eh, problematiky. Téma Romů je velké významné téma základních práv a velké téma pro výbor Libe. Mohla by zde vzniknout k tomu rozsáhlá diskuse, ale překročili jsme čas výrazně přes 12.30 eh, i přes čas poskytovaný na víc tlumočníky, takže Předseda děkuje tlumočníkům za trpělivost i děkuje též poslankyním a poslancům výboru Libe. Dovolte mi tedy vám poděkovat i vám, ministři, za vaši trpělivost. Samozřejmě existují zde nejrůznější politické odlišné názory a jsou zde známa různá témata týkající se slovenského předsednictví, ale já chci říct, že slovenské předsednictví a pracovníci slovenského předsednictví velice intenzivně pracovali na přípravě tohoto eh, předsednictví a i náš výbor bude intenzivně spolupracovat se slovenským předsednictvím a udržovat náš kontakt. To vám chci říci, ministři, protože je to v našem zájmu. Řešíme zde celou řadu významných témat a budeme je řešit v příštích měsících, takže je důležité mít zde co nejužší vzájemné kontakty, protože to je v našem společném zájmu. To zde chci jasně deklarovat a děkuji ministrům za jejich vystoupení zde v Evropském parlamentu a děkuji poslancům za jejich otázky. Okay, no, we will have further meeting. Budeme mít i další vzájemná setkání, budeme zde moci řešit další detailní otázky, takže ještě jednou velice děkuji.